Colleagues, if we can uh, start, I'll start with the decisions of the... Kolegové, jestli můžeme začít, tak já začnu schůzí koordinátorů, která proběhla. Byl přijat návrh pořadu jednání, za druhé seznam, mm, který mají eh, být zakázán, to je takový černý seznam byl přijat, černá listina, vzhledem k tomu, že nebyly nebo nebudou um, námitky během pěti dnů, tak dostane ambasádka z příslušný dopis. Pak byla diskuse o um, tekutinách a gelech a komitologii. Vzali jsme na vědomí informace od komise. Komisař Kalas udělal debriefing v Radě pro dopravu 29.10. A rozhodnutí bylo, že předseda dá návrh na odmítnutí jménem výboru, pak by se to mohlo vrátit do výboru na návrh jedné nebo více politických frakcí k nominaci eh, zpravodajů návrh rozhodnutí rady týkající se mm, dopravních prostředků mm, podle výboru OSN, tak to mělo být zahrnuto mm, vedle zprávy o takové. stanoviskům. Ve většině případů tam nebyly žádné následné kroky, včetně závěru dohody o spol- uzavření dohody o spolupráci s Ukrajinou, dělení o ekonomickém oživení, eh, aktualizace jižní eh, vnitřní trh, nařízení rady zřizující systém pro eh, nové radioaktivní materiály a návrh eh, nařízení týkající se dýzlových paliv a obnovitelných zdrojů. Rozhodnutí bylo jmenovat zpravodaje stanovisku GUE podle rotačního systému k tomu dojde. Všechno ostatní tam nebyly žádné kroky, včetně návrhu rady týkající se Ehm, dopravy, dopravních prostředků podle článku 3. Dále, co se týče rozhodnutí Evropské unie administrativního výboru, eh, výboru OSN pro spolupráci s eh, Evropou týkající se eh, bezpečnosti děti a zpráva komise implementující dohodu mezi Evropskou Eh, železniční ETF, sdělení eh, CARS 20, akční plán, to jsme odložili na třetí prosinec, kdy budeme vědět, že ITRE dělá zprávu na toto téma. Žádné kroky na téma Smart Cities, žádné kroky k vývoji eh, k, pro růst nebo výroční zprávy o jako kohezním fondu pracovní dokument týkající se evropské politické legislativy a iniciativy v vlastně námořního odpadu. Rozhodnutí koordinátorů bylo pozvat pana Denelise, um, aby toto zohlednil v dopravní politice. Žádné kroky k rozšíř, rozšíření ani zjištění um, o stavu připravenosti uh, Commission staff working document on the internal market scoreboard. Pracovní dokument um, vnitřní trhu, uh, žádné kroky. Další bod byl komitologie. Um, v rámci ostatního, to je S návrh komisaře pro klimatické změny, rozhodnutí bylo, že předseda se pokuší využít um, společných zasedání s výborem pro životní prostředí podle článku 51. IMCO, zprávo řízení vnitřního trhu. Návrh dopisu předsedy byl schválen. Dále snaha o dotaz um, týkající se zdanění železniční dopravy ve Francii. Předseda napíše komisaři Kalasovi s žádostí o vysvětlení, zda toto je legální. Dále um, cestující v letecké dopravě týkající se mm, zavazadel, tam bude dost další vysvětlení. Na další schůzi bylo odloženo návrh, mm, který novelizuje směrnici 126 a jednání o tachografu na kyperského předsednictví. Důvod toho odložení mm, mm, byl mm, to předseda týkal. Dále budeme žádovat, žádat povolení o slyšení se všemi, spra, se všemi zpravodaji v novém roce. Dále bude deslán dopis na právní služby s žádostí o vysvětlení rozhodnutí výboru AVKO. To jsou tedy rozhodnutí koordinátorů. Nějaké otázky k tomu? No, tell me. Pokud ne, tak můžete to, můžeme toto schválit. Děkuji vám. Další bod na programu je výměna názorů se zbývajícími koordinátory TNT. Včera proběhly některé schůze. Teď tady máme pana Balase, Bringhorsta, Coxe, Sekyho a Savaryho. A začneme s panem Balasem. Asi desetiminutovou prezentací. Um, a bit quick. Um, je to poměrně krátké, ale včera jsme zjistili, že, důle, že důležitější jsou ty otázky a odpovědi než ta prezentace. Takže prosím, dodržte těch 10 minut. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já vás musím informovat o prioritním projektu číslo 17, což je Ehm, spojení ehm, východu na západ mezi Paříží a Bratislavou přes další hlavní města Vídeň a další regionální významné centra Mnichov, Stuttgart a další důležitá města, mimo jiné Štrasburg. Pokrok byl poměrně značný já jsem tento, na tomto tématu pracoval od začátku, když bylo vybráno prvních pět prioritních projektů a mohu um, vás informovat, že poslední statistiky, které jsme připravili, tak podle nich 43% již celé trasy již fungovalo. Museli jsme to ale znova přepočítat, protože 23. listopadu já a mnoho dalších jsme byli na inauguraci v Rakousku na uh, připojení je Vídeň, co, kde jsou dva velké tunely a tím se zvýší ten podíl již funkční části. Mm, z Evropské komise tato linka má o něco více než 680 milionů euro, z toho 600 z rozpočtu TNT a zbytek z Evropského plánu na obnovu. Neobsahuje to kohezní fond, což v případě Slovenské republiky hraje důležitou eh, roli. Jedním z našich cílů byla vždy intermodalita, důležitá letiště a vodní cesty, které jsou na této trase. Již jsou nějaké e, příklady, kdy Paris Charles de Gaulle má národní na, m, přípojku na železnici ve Vídni nové železniční nářadí, nádraží se staví a brzy bude tedy eh, tam možný provoz. Dále očekáváme dobré řešení ve Študgartu i Mnichově. V každém případě podporujeme místní samozprávu. Always offer a 50% share. Vždy můžeme mm, na plánování poskytnout 50 financování. Mohu Musím zdůraznit, že Francie a Rakousko jsou velice konsistentní a pracují na rozvoji toho připojení ve svém teritoriu. Pak tam budou nějaké problémy v Německu, především přes hraniční části a na Slovensku plánované připojení se znova uvažuje. Máme ve, v mé zprávě jsou všechny podrobnosti nečinnosti mm, od poloviny minulého roku. V té předchozí zprávě, kterou si vždy znovu čtu, když přijdu do tohoto výboru, tak jsem zdůraznil důležité implementační kroky na další období. To nyní uzavíráme a já vás budu informovat, že ta implementační opatření proběhla. Především referendum ve Stuttgartu bylo hlavním otázkou v listopadu 2011. Toto referendum tedy proběhlo a Stuttgart, projekt 21 Stuttgart může pokračovat a ty práce již začaly. Co se týče významu části Stuttgart Ulm, což je nejobtížnější, nejdražší část celého projektu, tedy Paříž Bratislava. Dokončení bylo trošku odloženo do rok, na rok 2020, ale práce probíhají. Další přání bylo otevření eh, linky Mnuchov Augsburg. Mm, tam došlo k otevření na konci prosince minulého roku. Bod číslo 3 bylo otevření nové též, téžové Marseille Frankfurt. A já jsem uh, jel tím prvním vlakem a mohli jsme to tedy ověřit. Mm, dále začaly práce ve Vídni, což je přímé spojení s dalších mě společně s výstavbou nového nádraží, tak tam ty práce začaly v Dubnu. Já jsem zmínil mm, Štrasburg Bídeň, další práce se ještě zvažují. Myslím, že jsme udělali určitý pokrok po poslední návštěvě v Bratislavě se změnou původní myšlenky danajského tunelu na jiné řešení, což se plánuje, a také východní připojení vídeňského letiště, které by vyžadovalo konstruktivní přátelskou dohodu mezi třemi sousedními zeměmi které se tam setkávají Rakousko, Slovensko, Maďarsko. To také komise podpořila. V budoucnosti. Myslím, že tento přístup, ten T, je jedno z nejlepších věcí, co můžeme udělat pro konkurenceschopnost Evropské unie. Jdeme před, nad, eh, národní hranice a intermodalitu a navazujeme na další eh, mezinárodní spoje. Každý členský stát má svoji zodpovědnost, musí spolupracovat se sousedy a samozřejmě se těšíme na víceletý finanční rámec, co tedy bude možné Mm, iniciovat a co členské státy budou moci dělat. V nové koncepci Facility Connecting Europe budou určité modifikace, nebo alespoň je komise navrhla. A ta linie, kterou vám prezentuji, mm, bude souviset s novými projekty většími ze Štrasburku na k Černému moři s jedním, s jednou takovou větví podle PP17 Stuttgart Mnichov a druhý Frankfurt Nuremberg, Řezno až do Dunaj, což je teď PP18. Ti co přijede do Vídně a kratší část PP 17 západní část Strasbourg, Paříž, Metz, to bude součástí Lisabonského Strasburského koridoru. Takže se to bude scházet tady blízko centra Evropského parlamentu ve Štrasburku a jak si otevírat cestu dvěma směry. Um, ty koridory budou multimodální, PP17 se pokusí hmm, ukázat takový model, jak to bude fungovat. Minulý rok jsme měli to potěšení prezentovat na semináři nejlepší eh, spojení. Takže, pane předsedo, já tady skončím. Indeed, Mr. Balaz. I have on the speakers list Mr. Grosch, Mr. Pan Kroš, pan Ertuf, pan Bauman jsou přihlášení řečníci, paní Lichtenberg a další. Dvě minuty máte k dispozici. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat koordinátory za zprávu, protože ta trať je nesmírně zajímavá, kterou se zpracovával. Ale mám tři otázky, které vyplývají ze zkušenosti. Za prvé, jako Neněmec jsme leco slyšeli o nádraží ve Stuttgartu. Rád bych slyšel z vašich eh, úst, co si myslíte, že je nutné udělat, aby případ Stuttgart se neopakoval? když prostě se projekty vydají náhle touto cestou. Druhá otázka ta se týká této trati, která prochází mnoha zeměmi. Jak víte, tak v parlamentu máme nový finanční nástroj, ve kterém jsme odkázáni na radu. Parlament a komise se víceméně dohodli, že tento projekt je dobrý, ale musíme přesvědčit země. Myslíte si, že tento projekt, který prochází důležitými zeměmi, by nebyl dobrým argumentem pro to, abychom hovořili právě nyní o tomto finančním nástroji, protože mohl by sloužit jako pozitivní argument. A druhá poslední, poslední otázka. Hovoříme o nových finančních nástrojích jako takové. Myslíte si, že jsou dostačující, nebo byste chtěl mít na zřeteli jiné věci, aby takovéto projekty byly stabilní? Co dofinancování. Děkuji, paní Ertler, dva minut, dvě minutky. Děkuji vám, děkuji vám, pane Baláši, za vaši za váš příspěvek. Vy jste hovořil o vývoji na této trati. Chtěl bych se vás zeptat a požádat vás o radu sítě TEN jsou na pořadu jednání. Máme 30 prioritních pořadů, eh, které jsou s výjimkou třech zaintegrovány eh, do eh, podobných koridorů. A teď se musíme zabývat tím, jak bychom tyto projekty mohli přizpůsobit těmto koridorům. Co byste nám doporučil? Vy jste hovořil s celou řadu členských zemí, nazbíral jste zkušenosti, takže by bylo dobré, kdybyste nám mohl poradit, jak postupovat v rozhovorech s jinými institucemi institucemi. Děkuji. Děkuji paní Majesnerová. Ano, děkuji. Já mám dvě otázky. Ta jedna se týká Slovenska, té e, reconsideration. Znamená to co? Znamená to prostě taková nejasnost v tomto projektu, protože o základních směrech TNT jsme se dozvěděli, že tam existují prostě určitá staveniště, která nikdy nebudou dokončena. A druhá věc, je projektů, eh, projekty po roce 2013. Víte, že všechny státy chtějí určité zdroje snížit. My se sice doufáme, že k tomu nedojde, ale paní komisařka Relling si myslí, že to prokáže pomocí pilotních projektů. Ale myslíte si, že Prostě je tento projekt pro Německo a pro Rakousko ohrožen, když nebudou k dispozici finanční prostředky za včas. Děkuji, pan Kramer, dvě minutky. Ano, děkuji vám. Děkuji vám také za vaši přednášku. Často jsme slyšeli eh, ve vaší zprávě také o Stuttgartu. Všechno bylo rozhodnuto, ale rozhodnuto finančně. Nebylo ještě nic, co hledně Stuttgartu. Ale hlavní problém je eh, ta hlavní trať Stuttgart-Ulm, eh, protože ta stará eh, trať ta není vhodná pro nákladní dopravu, ale víme, že 70 hostů nebo pasažírů vystupuje ve Stuttgartu, ale necestuje dál směrem do Ulmu. Eh, proto je eh, ta nová trať budována a ta bude stát 30 miliard eur, ale je stejně víceméně deficitní jako ta stará trať. Je jedno, zda prostě ten, ta nákladní přeprava bude probíhat přes starou nebo novou trať, ale jak se vůbec může stát, že takový takovýto nový projekt je vůbec financován? Měli jste předem informace a souhlasí eh, tato výstavba nové tratě s TSI Eh, když ano, jak se k tomu vyjadřila komise, protože to bylo chybné plánování, nic jiného. Rád bych si vyslechl vaši odpověď. Paní Vels, dvě minutky. Ano, eh, ta nákladní doprava u Kajzlinku a stoupání, tam o tom bych také ráda hovořila, ale mimo jiné jde také o druhou věc. Znamená to, že na e, Štodgatském nádraží to zpětné vyřazování se bude dít e, z peněz TNT, protože dříve se hovořilo o tom, že vlastně tyto peníze nepoplynou z Evropské unie, ale někdo se mě na to zeptá, tak je možné, že vy budete tak laskav a zodpovíte mi tady tuto otázku. Děkuji, paní Lichtenbergová. Ano, děkuji vám Děkuji vám za vaši zprávu. Já sama ty výhody té výstavby kolem Vídně plně využívám, protože skutečně došlo ke zlepšení, ale e, e, bohužel nedošlo ke zvýšení nákladní přepravy, což víceméně bylo také naším cílem. Ale jedna otázka k té dílčí trati mezi Německem a e, Francii. Já hovořím, anebo slyší vám také o interoperabilitě ohledně osob, přepravy osob. To bylo poprvé za prvé. A za druhé, já jsem také hovořila eh, o eh, trojúhelníku u bau, protože eh, samozřejmě přeprava po železnici je vždycky lepší než silniční přeprava, ale ta výstavba pobíhá skutečně velmi pomalu. Milhausen, Mildorf, prostě tam doopravdy ta výstava pobíhá, probíhá velmi, velmi pomalu. A další otázka. V okolí Bratislavy. Pokud vím, tak jsou tam určité problémy s odmítnutím stavebního povolení, které se týkalo právě té nejlepší a nejkratší tratě. Mohl byste nás informovat o této záležitosti, protože eh, Údajně to měla být taková ta nejlepší varianta, nejlacinější, ale ta byla odmítnuta. A navíc prostě tam vypadne připojení na letiště. Řekněte nám, jaké důvody existovalo pro toto rozhodnutí. Myslím si, že ty peníze bychom byli potřebovali i jinde. Děkuji. Pan Palase, chcete odpovědět, prosím, na tyto otázky? Děkuji za vaše otázky. Stuttgart 21. Co jsme se poučili jako komise na Stuttgart 21? Jednalo se o velkou politickou otázku jednak v souvislosti s městem Stuttgart, potom v souvislosti se zemí Bádensko-Württembersko, ale v souvislosti i s celým Německem. Facit je následující. Politická podpora není věčná. Na začátku všichni obecně tento projekt vítali. Neexistoval žádný odpor vůči němu. O, no, ano, zelení, ano, s panem Kramerem jsme o tom hovořili již předmi lety a dohadovali jsme se o tom, ale potom bylo řečeno, že to rozhodnutí musí padnout ve městě a ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. A vyčkávali jsme, co se bude dít. Situace se změnila. I vztahy obyvatelstva, vztahy vlády k tomuto dlouhodobému projektu. My pomocí tohoto projektu vždycky testujeme několik eh, vlád, jak v různých zemích, tak eh, v mě, ve městě. Já jsem pracoval nejméně se čtyřmi ministry pro dopravu od roku 2005 v této zemi. A vždycky se musíme přizpůsobovat. Tento projekt v určité době se prodražil. Neustále se vyžadoval více a více peněz. V plánovací fázi ten projekt nebyl tak drahý a pak se náhle zjistilo, že přeci jenom potřebuje více peněz. do určité hranice to bylo možné, ale potom došlo k odporu. A já jsem z toho načerpal zkušenost, že politická podpora musí být udržena, což znamená, že je třeba se vždycky s každou novou vládou takovýmto projektem zabývat. Vracet se k němu, vracet se k němu pomocí stejných otázek. A existovalo hnutí magistrála pro Evropu. A to bylo velmi dobré, protože existovaly akce, které probíhaly každý rok a vždycky se zabývaly stejnými tématy, ale obnovovali je. Jak můžeme ale přesvědčit eh, jednotlivé země? Mám na to několik skvělých příkladů existovala otázka mezi, na interoperabilitu mezi Francií a Německem. Já jsem několikrát jel TGV z Francie do Německa a z Německa ICE do Francie. To jsou skutečně velmi populární spoje a funkcionují, eh, fungují. Můj eh, kolega Vink, ten jistě může hovořit o technických podmínkách této interoperability. Částečně se to stalo již včera. Ale jinak existuje celá řada dobrých eh, propojení mezi sousedními zeměmi. Jak společně například vytýčit určitý časový plán a to tehdy, když se jedná o stovky vlaků na e, stejné trati. To je důležité, aby byly optimální e, časové plány. a potom takzvaný chemický trojuhelník na jihu Německa. Chemický průmysl Německu má zájem na tom, aby zboží bylo exportováno a k tomu potřebují odpovídající dopravu. Hlavně pro takové zboží, jako jsou chemikálie. které nemají zas až tak velkou hodnotu přepočteno na tuny. V každém případě vše hovoří proto, aby došlo k dalšímu rozvoji těchto sítí. Zda jsou finanční podmínky dostatečné, eh, to bych řekl, že ano. V původním návrhu komise to bylo totiž 50 miliard, včetně započtení kohezního fondu, fondu pro soudržnost. To by byl, mohl být jakýsi manevrovací prostor pro dopravní politiku. Ale veškerá krácení jsou nebezpečná pro celkový projekt. A k tomu se přidává ještě další zajímavý aspekt. Paní eh, Meissnerová se na, něm, na něj ptala Connect Europe Facility, jakou má toto propojení, přidanou hodnotu. V rámci eh, komise jsem se zabýval také politikou a trošku se vyznám v tom mechanismu fungování od spoda nahoru. Jednotlivé členské země podávají určité návrhy, regiony podávají určité návrhy, které jsou relativně malého rozsahu, ale pak se ta mozaika neustále rozšiřuje a všechny tyto prvky v té mozaice jsou samozřejmě důležité pro vypracování návrhů ale skutečnou přidanou hodnotu na celoevropské úrovni je možno lépe poměřit v tom, co komise nazývá CF, napřed plánování, plánování bez státních hranic, kde prostě dochází k nákladní přepravě, osobní přepravě, na to budou navazovat státní hranice, potom jednotlivé traťové úseky a také intermodalita. A teprve potom dostanujeme fungující síť. A komise velmi pečlivě musí hovořit také s jednotlivými členskými státy, tak aby je přesvědčila o výhodách tohoto projektu. Ale eh, je lépe postupovat v tomto případě ze sítění ze zhora dolů. Pak tady padla otázka ohledně nových koridorů. Ta příprava byla profesionální, a velmi moderní pro evropský, evropskou přepravu. A to je také zásada konkurenceschopnosti v Evropě. Když se pohybujeme v Evropě, tak si myslím, že je dobré být konkurenceschopný. Je třeba do tohoto procesu zapojit eh, odborníky a výsledek je Connecting Europe Facility. Slovensko. Další otázka. Slovensko jako členská země snilo o takzvaném tunelu. O tomto tunelu jsme diskutovali, ale tento projekt, jak to vypadá, byl velmi drahý. A po několika změnách vlády tato myšlenka byla pozměněna. Začátkem září jsem naštívil Bratislavu, hovořil jsem s panem Počátkem, což je nový minister dopravy, je nový na ministerstvu dopravy, ale není nový ve vládě, protože byl ministrem financí. A on byl velmi otevřený v rámci této diskuze. A po mé návštěvě jsme dostali dobrou zprávu, ve které se pravilo, že vláda tuto koncepci opustila a že dostaneme nové plány. My jsme je pozbudili a řekli jsme ano, postupujete správně. E, Bratislava a Vídeň mají e, své vlastní letiště, která jsou skutečně velmi blízko, takže jednotlivá stanoviště by se mohly dobře propojit a co je k tomu zapotřebí, rychlé spojení. Vždycky při takovýchto příležitostech se hovoří o staré tramvaji, která eh, propojovala Vídeň s Bratislavou a tehdy to fungovalo, takže proč by to nemělo fungovat i dnes? pan Krama jako vždy. Pane Kramere, já jsem se vaši otázku poznamenal, zdá se mi nesmírně důležitá a podívám se, co by bylo možno udělat. Prostě bez Stuttgartu celá tato tráť nefunguje, nebude fungovat, jak v oblasti osobní přepravy, tak nákladní. Já jsem několikrát projížděl touto eh, tratí, znám i zeměpisné poměry. V každém případě, když mě to dovolíte, tak se později budu zabývat ještě touto otázkou. a také potom eh, demontáž kolejí spojených se Stuttgartem. Pokud vím, tak něco takového nefinancuje EU. My potřebujeme spíš pomoc pro to, abychom mohli stavět nové tratě. A práce spojené s demontáží, to je něco, co spadá do kompetence buď města nebo do Deutsche Bahn AG. V každém případě vám poskytnu ale písemnou odpověď na vaši otázku. Já už vím, že má doba uplynula. Pane předsedo. Thank you very much, yes. Um... Děkuji. Nežli půjdeme dál, a předáme slovo panu doktorovi Brinkhorstem, bych rád přivítal studenty z École Nationale Française a rád bych přivítal i zástupce z administrativy námořní a z bezpečnostní administrativy. Vítám vás Rádi vás zde vítáme dnes večer na tomto zasedání. Pane doktore Brinkhorste, vy jste následujícím řečníkem. Je to projekt 6, Lyon, Ters, Diváča, Koper, Diváča, Ljubljana, Budapešť, Ukrajina. Nevím, až kam to povede. Deset minut. Děkuji. Jako vždycky Mám velkou radost, že zde mohu být s vámi a že vám mohu sdělit to, co bylo provedeno v loňském roce. Poslal jsem vám zprávu, je to roční zpráva a rád bych ještě okomentoval tuto zprávu některými praktickými a politickými poznámkami. A přestože máme těžké politické klima ohledně evropské integrace, tak jsme postoupili. A hlavně na eh, jednom evropském díle, a to je eh, linie mezi východem a západem. Na tomto pozadí bych udělal několik poznámek a ty poznámky by se týkaly tří oblastí. První oblast by se týkala příhraniční oblasti Lyon-Turín, potom Terst Diváča, což je e, Itálie a Slovinsko, a potom nový vývoj, který se týká Maďarska a Slovinska, e, což jsou poměrně nové věci. A tam se projevuje, že stačí politická vůle v hlavních čtyřech zemích proto, aby všechny opozice a problémy byly překonány. Trať eh, Turín-Lyon. Ministr dopravy francouzský a italský opět podepsali novou dohodu, eh, která se týká této linky. Ale eh, potom, co jako ministerský předseda nastoupil Monty, tak Itálie potvrdila vůli pokračovat v tomto projektu a existuje i smlouva mezi dvěmi stranami. A tato nová smlouva, která v současné době je u základu projektu, by měla umožnit, aby se přistoupilo od studie k té prováděcí fázi. Opět eh, bylo rozhodnuto o tom, že se eh, vypracuje nové, eh, nový plán nákladu a že prováděcí projekt bude ve dvou fázích, ale pokud toto to bude potvrzeno, a doufám, že příští týden, kdy se Monty s Orlandem sejdou, tak eh, pokud to potvrdí, tak bychom měli potom také nové, eh, nové vládnutí a potom se budeme my účastnit jako Evropská unie tohoto projektu a to je něco nového. To by tady eh, mělo fungovat podobně i v jiných projektech v příštích letech. Dále jsme pokročili i eh, na jiných oblastech, hlavně eh, v tunelu Madalery, tam došlo k velkému zpoždění. Dnes už je ten tunel téměř proražený a z italské strany by eh, tato práce měla začít co nejdříve. Hovořím za mého spolupracovníka, který má přesné údaje, ale do konce roku začnou již s prohlubováním z italské strany. Na té francouzské straně se prodlouží ten vstupní tunel Saint-Martin, který bude velice důležitou spojnicí. V tomto ohledu docházelo k obrovským tlakům na tento projekt. Evropský parlament naléhal, aby tento projekt byl zrealizován, protože si myslíme, že tato nová linie by měla obrovské kapacity. Došlo již k mnohým pracem, které by měly tedy modernizovat eh, elektrifikaci starého tunelu. K tomu došlo v roce 2011. Bohužel z různých technických a administrativních důvodů došlo k opoždění tohoto starého historického tunelu a práce byly zastaveny. Ale teď jsem spokojen, protože vám mohu říci, že ten tunel formálně byl znovu otevřen a to eh, k dopravě v obou směrech. Na nejvyšší úrovni se o to opravdu zasadili z obou stran jak administra, administrativní složky francouzské, tak italské. A v létě byla tato historická, historická linka eh, otevřená a myslím si, že přispěje k transmodální dopravě. Od 1. června tohoto roku ta modernizovaná linka je funkční a vlaky mohou převážet různé typy dopravy, hlavně kontejnery a také eh, různé nákladní vlaky. To je dobrý signál. Je nezbytné, abychom eh, tento nový způsob dopravy podporovali. Různé skupiny na vysokých úrovních studují tento projekt. Máme celou platformu, která byla eh, zřízena před dvěmi lety a v tomto ohledu byla velmi užitečná. A nyní Italinka, Itálie, Slovenska z historických důvodů. Eh, tato linka eh, z historických důvodů, jak jsem řekla, nebyla nikdy příliš funkční. Kdo tam bydlíte v tém kraji, tak jistě víte proč. Nicméně je velice důležité říci, že dnes máme evropský zájem, tak jak tomu bylo v Chambery, když se jednalo o franko-italskou eh, spolupráci, tak tady máme strukturu italo-slovinskou Účastní se zde vysocí italští a slovinští politici a dosáhli úspěchu, který je jistě povzbuzující. V eh, prosinci se tato skupina sejde, bude hovořit o předběžném projektu, který se již rozběhl. Řízení tohoto projektu bude v rukou právě této struktury, této společného, této společného orgánu a já doufám, že bude také eh, užitečné, abychom se inspirovali francouzskou zkušeností. A nyní bych přešel k třetímu projektu. Kdyby linka Lyon tudy neměla dopadnout dobře, tak bychom nemohli pokračovat směrem na východ. A eh, to je k tému spoji Slovinsko, eh, Raku, Maďarsko, promiňte. Zkušenost nás poučuje, že nestačí jenom technická spolupráce mezi například železničními eh, podniky, je třeba také, aby management a aby vedoucí pracovníci se zasadili o stejnou věc. Je třeba vytvořit společnou strukturu, kde by se účastnili na práci i političní zástupci. Já jsem tento návrh předložil v Budapešti a v Ljubljaně a různé, různí mm, tajemníci státní odpověděli pozitivně a v únoru roku 2013 se poprvé setkáme a doufám, že bude moci vytvořit podobnou eh, strukturu jako v těch eh, jiných případech, strukturu, která by potom koordinovala <clears throat> tuto linku. Ještě nemáme elektrickou eh, linku z Lubliny do Maďarska, čili pokud není tato linie, tak zřejmě nebudeme moci rozvinout ani. Došlo tedy k velkým pokrokům. Dva velké projekty už vypadají, že budou dokončeny a jakožto váš koordinátor bych e, jistě byl radši, kdybych mohl vás informovat o větších pokrocích. Bohužel e, je to tak, jak to je. To celkové politické klima nám příliš nepomáhá v Evropě. A situace veřejných financí také není zrovna nejrůžovější. Takže já jsem byl koordinátor pro rozpočet v roce 1997 a vím, o čem mluvím. Vím, že je důležité mít dobrý rozpočet. Přesto však, přes všechny tyto potíže, já doufám, že budeme moci postoupit. 3. prosince dáme zelenou této franco-italské lince. Holland a Monty by to měli podepsat. A je také důležité, aby Evropská unie měla aktivní roli a aby podporovala rozvoj těch, této evropské železniční sítě. Ta je zcela vitální a nemůžeme nechat velké projekty jenom na členských zemích. A i v tom případě například té linky Turín-Lyon musíme my, jakožto Evropská unie, se snažit eh, najít udržitelnost a dospět k udržitelnosti a k prosperitě, ale všichni společně. Já doufám, že příští rok vám budu moci dát ještě lepší zprávy a budu vám moci říct, že přes to negativní klima, které žijeme, eh, postoupíme i nadále. Děkuji. Pan Kančan a potom pan eh, poslanec Lichtenberg. Další ještě. Prosím. Začnete vy tedy, ale připomínám vám, že vám nemohu číst myšlenky. Pokud chcete hovořit, zvedněte ruku. Děkuji eh, Bringhorst, panu Bringhorstovi za eh, jeho práci. Chtěl bych využít této příležitosti, abych eh, nemusel hovořit se všemi koordinátory a rád bych zde jenom upozornil na tři poznámky, které by mohly být užitečné a které by mohly vést k zamyšlení i ostatních koordinátorů, kteří eh, tady jsou. A je dobré, že se koordinátoři mohou eh, scházet předtím, než dojde k odsouhlasení tý, eh, než bude schůze v polovině prosince. Máme zde i zpravodaje, máme tady kolegu Hertuga, máme tady ostatní kolegy a hm, ti hm, poslouchají, co zde zazní. Čili moje otázky a moje zamyšlení jsou následující. My dnes máme na stole vlastně dohodu koordinátorů o koordinaci, které se z modálních stávají intermodální, protože došlo k zamyšlení o tom, že ty různé modality dopravy je třeba je udělat mezinárodní. Čili myslím si, že toto zamyšlení je třeba vzít vážně a je třeba, aby ta nákladní doprava toto vzala v potaz, čili koordinace této práce, a doufám, že tomu tak bude, by měla přejít od modální koordinace k intermodální koordinaci. A pravomoce těchto koordinátorů, a to je otázka, protože bych rád pochopil následující. Vy, vzhledem k tomu, že <clears throat> doba eh, probíhá pomalu, vy máte malé pravomoci, a to eh, proč? proč je všechno tak pomalé? S čím to je? Je to nedostatek financí nebo eh, je to, jsou to administrativní problémy? Další otázka. Když my zablokujeme eh, některé sekce toho koridoru, tak vlastně ten koridor přestane fungovat, čili musíme dávat veliký pozor, protože když zablokujeme koridor, tak v jedné části bude nefunkční. A poslední dotaz, pane předsedo, ten projekt Bond, a vlastní zdroje budou eh, nutné. Zrychlili by celou tu, celý ten postup. Řekněte nám něco k tomuto bodu, prosím. Je to velice důležité, hlavně v této chvíli, protože my budeme eh, odsouhlasovat ČEV a budeme muset ty peníze nechávat eh, na, na grenc, ale my nevíme, jestli ty peníze nebudeme moci použít jinak. Děkuji, pane předsedo. Pan Hercog, dvě minuty. Děkuji, pane Pringhoste, za vaši přednášku. Já mám jednu otázku, která se týká vašich zkušeností, co se týče platformy Leon Turin. Jak víte, tak v současném transevropském zákonodárství existuje instrument koridorové platformy a my bychom měli představit návrhy, jak pracovat s touto evropskou eh, platformou koridorů, jak spolupracovat s experty. Eh, vy naopak eh, máte také zkušenosti s platformou Neon Turin. Takže já bych vás poprosit, jaké zkušenosti jste pozbírali, tak abychom mohli vaše zkušenosti zapracovat. Ještě chci přivítat asistent mm, ve výboru pana Ricarda Methany z Itálie, takže vás vítám. Paní Mas na dvě minuty. Mám krátkou otázku k panu Brinkhorstovi. Vy jste hovořil také o italských spojeních a já bych eh, chtěla se zeptat, kolik stojí například toto spojení přes kopie, z kopie vy jste řekl, že to spojení se Slovinskem a Italskem není tak jednoduché. Myslíte si, že vůbec toto propojení realizovatelné s Istrií? My jako jinak, kdyby to nebylo, tak bychom z toho projektu neměli vůbec nic. Děkuji. Telefon ringing in my ears as well. Mrs. Lichtenberger. Paní Lichtenberger, prosím. Děkuji vám za vaši zprávu která se týká celé této tratě. Já začnu na východě. Pokud vím, tak v Budapešti neexistuje ochota a neexistují žádné peníze, protože jak to bude vypadat teda s dopravou na hranice z Budapešti a ty příhraniční oblasti Slovensko-Itálie, to je něco podobného jako Slovensko a Rakousko, jak jsme o tom hovořili. Existují historické potíže, které přetrvávají. Ale teď k mé otázce. Existuje platforma severoitalských přístavních měst. To je něco jiného než tato trať. A souhlasí to s vašimi plány nebo ne, toto propojení? Protože ty chtějí mít propojení s, hlavně s italskými přístavy. Myslíte si, že by to mohl být, mohlo být konfliktní mezi Prejša Vicenza, další propojení? Já znám eh, tady toto propojení velmi dobře, Brescia a Vicenza. Eh, tady si myslím, že ty finanční prostředky, by se daly investovat eh, do takovéhoto projektu spíše než do Lyonu a Turína. Je třeba zvážit, za západně od Turína se vůbec vyplatí rozšíření tohoto spojení. Zda bychom neměli se soustředit na ty páteřní sítě. A teď ještě poslední slovo k tomuto projektu. Vy hovoříte o panu Veránovi. Pan Verano hovoří ve vládě pouze se svými přáteli, ale s nikým jiným, s kým by musel hledat koncensus. On prostě nehledá koncensus, Takže si myslím, že asi by nebyl dobrým prostředníkem mezi různými eh, skupinami. To by mělo být jasné. Děkuji. Mrs. Wells, two minutes, please, Sabine. Paní Wells, dvě minuty, prosím. Já jako obyvatelka Hamburku mám dobré zkušenosti propojení mezi severem a jihem. Pro jižní Evropu je to propojení hlavně pro nákladní dopravu. A já jsem slyšela, že na e, trati východ-západ Lyon a Turín je e, velmi malá nákladní e, přeprava a že jsou problémy víceméně s nedostatečným vytížením této tratě. A takováto investice by se tím pádem vůbec nevyplatila vzhledem k obrovským nákladům hlavně navíc veřejných peněz v Itálii není mnoho, takže si musíme klást otázku, zda bychom měli prostě investovat do tav, takovéto tratě, kde se velkou nákladní přepravou vůbec nemůžeme počítat. A mimo jiné v regionu je tam také velký odpor proti tomu dílčímu úseku mezi Lyonem a Turínem. A to jak na francouzské, tak na italské straně. A já si myslím, že jsou tam také důvěryhodní lidé, kteří mají důvěryhodná čísla. Děkuji. Also ich bedanke mich natürlich auch für den Bericht. Já také děkuji za tuto zprávu, ale trošku mě zaráží váš optimismus. 80 let potřebovala Itálie na druhou trať mezi Bulení a Turínem. A teď by měli financovat Miláno, Slovinsko a tak dále. Odkud berete váš optimismus? A teď ke konkrétní otázce. Proč tady neexistuje žádné eh, porovnání mezi modernizací té staré tratě, mezi Lyonem a Turínem? Proč je vůbec nutné budovat tunel a jak vysoké jsou vůbec ty náklady, kdyby by došlo pouze k modernizaci s porovnání s novou tratí. A Tyto projekty jsou eh, velmi dlouhotrvající a velmi nákladné. A třetí bod, co uděláte, když Monty eh, se setká s Olandem, který řekne, já nemám peníze. A Monty na to řekne jako bankéř, že banky eh, profitují samozřejmě z velkých projektů. Monty na to řekne, ale já chci přesto stavět. Co se bude dít potom? Two minutes, please. Pan Benjen, dvě minuty. Tak dlouhé to nebude. Já chci eh, se zeptat na tu část mezi Itálií a Slovenskem. Zda to bude, zase to bude používat eh, také pro cestující, nejenom náklad. Eh, Přesbraniční spojení s Terstu je, to je mm, zoufalé, je tam, jezdí tam spousta turistů, buď do Slovenska, nebo severní Itálie, nebo Chorvatska. Mm, je tam, to tam Benátky, Benátské terské letiště a pokud se pokoušíte do je do Slovenska, tak zůstanete trče v Terstu, tam jsou tři autobusy denně. Budou tam nějaké spojení, aby se to dalo používat i pro cestující? A kdy budete moci vystupovat a nastupovat? Budete moci jet z Milana dál bez zastavení nebo do Lublany nebo tam budou nějaké problémy ohledně okolo Terstu, především pro turisty, kteří se tam přijíždí. Děkuji. Pan, mm, já jsem jedna z věc, který jsem rád, že byl, to byl jeden přístav, kde se exportuje většina eh, věcí po železnici to regionu, takže mě já ten Mm, podporuji, aby to tam zůstalo. Můžete tedy odpovědět na otázky? Děkuji, pane předsedo. Vždy je dobré odpovídat na hodně otázek, především na ty, které již byly položeny v minulosti. Obecně začnu panem Kemrem, protože jsem se chtěl div- mm, hovořit o tom, jak to bude v budoucnu. Já jsem se Eh, naučil odpovídat, neodpovídat na hypoktetické otázky. Tam to vyřešíme, až se tam dostane. Pokud bude, eh, nebude dohoda, tak budeme v jiné situaci. Možná jsem příliš velký optimista, ale když jste Evropané, potřebujete mít, být optimisty. A já věřím, že pan Holland a pan Monty nejsou hloupí. A tak to odpoví mi paní Lichtenbergerové. Pokud dvě, ty dva státy po mnoha úvahách s velkými finančními problémy mají ratifikovat novou smlouvu a mají potvrdit, že se z strategických um, jiných důvodů je to důležité, tak proč my bychom, vy nebo já, měli se k tomu stavět negativně? A to nejsou hlupáci. A po diskusích, paní Lichtenbergu, to já vždy velice oceňuji. Jsme dospěli k závěru, že ta smlouva ratifikována, tak myslím, že máme novou situaci. A ostatní otázky, co se stane, když budou irrelevantní 4. prosince. A já mohu přijít na zvláštní zasedání výboru pro dopravu, abych vám řekl, co se bude dít po tomto rozhodnutí, pokud to bude potřeba. Pane předsedo Hančáno, vy jste eh, řekl několik důležitých věcí. Ano, eh, historicky je to důležitý případ. Budeme, hm, dostaneme se někam jenom, pokud ta doprava bude intermodální. To je důležité. Teďka k těm severo hm, přístavům, protože um, to souvisí s terstem Macheveču. Musíme tu intermodální otázky um, řešit. Pokud to bude zablokováno, ano, tak budeme zablokováni. Já jsem vedl zajímavou diskusi dnes dopoledne s jedním z regionálních ministrů, nebo regionálním zástupců, že regiony jsou velmi důležité. A mluvili jsme o jiných věcech, ne přeshraničních, ale jsou tou částí v Itálii samotné. A on se ptá, zda by byl měl zájem o spolupráci, protože tam jsou problémy v národním, národním rámci. Než tedy usoudíme, že národní stát e, vždy ví to všechno nejlíp, ale tak oni možná chtějí vlastně evropskou spolupráci. Není možné dělat všechno, ale když nebudou peníze, tak můžeme použít zkušenostmi a znalostmi. Měl jsem diskusi s Evropskou investiční bankou, a že Leon Tury nebude z, um, veřejn, z projektových peněz, ale z soukromých. Maďarsko, myslím, že bude užitečné podívat se na to téma znovu. Paní Eltu, Moje zkušenosti s platformou jsou velmi pozitivní. Proč? Umožňuje komisi mě jako koordinátorovi postupovat dále za mm, vládní struktury. Proč je ten zájem? Eh, eh, protože máme ve Francii Transalpin, což jsou všechny logistické infrastrukturní společnosti nahromady i produkční, které mají zájem o toto spojení a oni se mohou vyjádřit v rámci mé platformy. To samé platí i pro regiony. Pane Viráno, mm, jste vždy byl velmi konstruktivní. Takže z mého hlediska historicky eh, k eh, spojení by nebylo tak rychle obnoveno, pokud by nebylo tlaku ze strany té platformy a účastníků platformy. Pani Eisner. případě Koper um, ty peníze nejsou nejdůležitější. Pro Slovence je důležité mít spoj mezi eh, přístavem na Jadranu a zbytkem země. Já bych preferoval, aby Terst a Koper byl společný přístav, ale to není reálné. To není ta situace taková teď. Až se bude eh, rozvíjet terstivača, tak tomu nebude možné se tomu vyhnout. Před mnoha lety jsem pracovala v Nizozemí a tam byla eh, velký spoj mezi Rotterdamem, letištěm a Terstem. Bylo to transmodální doprava z uh, železnice na lodě to bylo zastaveno. Já věřím, že kdyby Benátky, Terst spolupracovali a severojaderské přístavy by byly, se staly alternativou, tak by to bylo zajímavé pro nárůst dopravy na východ do Číny a dále. To je budoucnost. Paní Lichtenberger, já už jsem odpověděl. Um, Budapešť. Samozřejmě. Um, je problém s penězi, měli jste, zažili jste obtížné časy. První předseda Evropské komise řekl, že jsou reality, které je, tře- je možné odstranit. A pro mě toto jsou reality, které je možné změnit. A proto jsem po 70 letech stále Evropanem. Kdybychom věřili tomu, jenom tomu, co říkáte, tak bychom se nedostali tam, kde jsme. Musíme být optimisté, nikoli negativisté. To jsou reality, které se dají změnit i v Budapešti. Mně se nelíbí to, co se, všechno, co se děje v Budapešti, ale jedna věc je jasná. Budapeště byl srdcem e, železnic, jako Vídeň. To, že nemají peníze, neznamená, že nemůží fungovat. Na další schůzce s vámi eh, vám budu mm, mohu moci říci, že Slovensko a Budapešť začínají spolupracovat. To je můj záměr, jinak byste měli mít jiného koordinátora. Slovensko. Severoitalský um, centrum je, uzel je velmi důležitý a já budu hovořit o otázkách, nebo další koordinátor bude hovořit o, o cestách po moři, protože bude zajímavé, aby se to dalo spojit se e, spojením na sever. Dále jsem si vědom těch problémů, ale váš koordinátor nemůže vyřešit všechno. Ale před nám to panu Hečovi a panu mm, mm, příslušným ministrům v Itálii. A ty vaše komentáře budou jistě zajímat dále. To už jsem řekl, pan Verano. E, naše názory se liší. Teď, když je koordinátorem za italskou stranu, tak už měl 180 schůzek v tom e, na místě, takže Eh, skutečně on může mluvit s každým, kým chce. Pan Wills, to už jsem řekl. Tady musím se odvolat na to samé pan Holland a Monty se sejdou 3. prosince, pokud se nedohodnou, pokud si myslí, že to je nesmysl, tak asi to bude, protože poslouchali víc vás než mě. Pan Benen. Itálie, Slovensko. Mm, Ptáte se, kde vystoupíte? Tak si um, pojedeme spolu vlakem. Když jedete um, do Terstu vlakem, můžete vystoupit na Noča, Lublani, Hariboru a tak dále. Až nakonec to budou ještě, ale trvá to 8 hodin. Nevím, jestli byste vydržel se mnou 8 hodin ve vlaku. Nemluví do mikrofonu. Děkuji, já se tady nechci dostat do nějakého uh, um, průvodcování po evropských železnicích. Děkuji, další Plat Cox, prioritní projekt číslo jedna a myslím, že máte eh, tu otázku eh, toho mm, Breneckého základního základového tunelu. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost. Také já jsem měl možnost předložit písemnou zprávu v 23 stranách, to nebudu celé procházet. Chci požádat váš sekretariát, pane předsedo, abyste distribuoval krátké DVDčko. To bude k dispozici pro informační účely. A pokud chcete eh, informace o tom, co se děje o tom brenském tunelu, tak by asi to byla zajímavá komunikační pomůcka. Byl to velice náročný rok, ale děláme pokroky. Rakousko i Itálie um, mají š, um, úsporné programy a um, oba státy, co se týče závazků v tomto programu, tak se zavázaly k další dodatečnému financování v významných částkách na nadcházející období. Především v Rakousku více než 1,5 miliardy roku do roku 2018, Itálie 700 milionů euro do roku 2015 a dalších 300 milionů mm, dále. Rakouská italská vláda k tomu tubenskému tunelu a jižní e, přístupové cesty, tak spolu spolupracují a dohodli se na novém vytvoření mezivládní komise, která původně měla existovat jenom k Mm, iniciativě BBTS eh, k Brnskému tunelu, ale mm, domnívá se, že by bylo užitečné, aby tato mezivládní interregionální spojení existovalo dál. Obě strany pracují na optimalizačním plánu budoucí využívání evropského kofinancování v rámci stávajících rozpočtových programů a dále plánování do budoucích prostředků. Co se udělalo zatím k tomu brenskému tunelu? 24 kilometrů tunelu s laterálními přístupy, které se jak se mm, mm, budují do, v těch horách, aby se mohlo stavět s minimálním ekologickým dopadem ten hlavním tunelu. Další eh, část tunelu byla postavena a Jedna část toho hlavního tunelu již začala, to je 100, pouhých 145 metrů, ale je to geologicky nejobtížnější. Je to ten zlom mezi evropskou a africkou um, ploši, ploch, um, plochou, takže tam je dalších 2,4 tunelů, které se bude vykop, vyčerpávat podle stávajících smluv a pak další laterální tunely, které budou nadcházejícím období. Takže shrnutí ano, škrty jsou, ale my jsme našli mm, prostředky eh, ze strany států a klíčových orgánů. Rakousko, Německo z Innsbrucku do Mnichova. Tam jsme dosáhli značného pokroku bylo mi ctí, že včera jménem Evropské unie se mohl navštívit zahájení 41-kilometrového eh, úseku mezi severním Rakouskem, který je skutečně na světové úrovni i co do bezpečnosti a kompatibility se životním prostředím. Je to vynikající příklad, případ. 15. 6. v Rosenheimu v Německu Minister Vansdorf a minister Unes z Rakouska podepsali memorandum porozumění a poté v říjnu ministerstvo dopravy v Berlíně dalo k dispozici financování síť Deutsche Bahn pro mm, to, aby mohlo být začít plánovat nová fáze. A doufám, že to mm, pokročí v příštích týdnech a že budeme schopni vydat tedy nabídku nebo výzvu k předložení nabídek na další období k jižní přístup, to je z Rakousko, Itálie. Jak víte z minulých zpráv, to se odložilo a plánování nyní začalo. Máme předběžné schválení klad číslo jedna, což je nejobtížnější eh, část. Máme k dispozici veřejné výdaje v Itálii 1,6 miliard euro. Teď čekáme na konkrétní prostředky, až se dostaneme do konkrétní fáze. já jsem optimistou, že vzhledem k i těm škrtům, že ty že to odhodlání orgánů ty peníze dát je jasný. Je jasné, co se týče fondu 550 milionů euro, který je v rámci um, e, dálnice A22 v Itálii. Dále je doufám, že tyto prostředky budou dány k dispozici. Velice v Itálii probíhá diskuse o tom, jak to tedy vyřešit poslední eh, problémy, než budou uvolněny ty prostředky. Berlín až Berlín Mnichov, to by mělo být hotovo v roce 2016, dvě třetiny jsou již hotové. V rámci Itálie všechna práce již je hotová, v Rakousku také, takže velká část je hotová. Co se týče prognózy, pane předsedo, s velkou pozorností sledujeme vaši práci eh, v rámci Connecting Europe a jaký dopad bude mít ten eh, rozhodnutí o víceletém finančním rámci a nemá smysl se k tomu vyjadřovat eh, předčasně, ale řekl bych, že v případě, že financování by bylo výrazně nižší, než očekáváme a přejeme si, tak se objeví politická otázka, jak by se to mělo distribuovat. A já bych eh, preferoval koncentraci na maximalizaci přidané hodnoty pro Unii a přeshraničních sekcí. Proč to říkám? Protože když se podíváte na všechny proje, dosavadní projekty TNT, tak chybí ty části přes hranice. Pokud Evropa má něco prosazovat, tak toto by mělo být priorita. Pane předsedo, další politické oblasti, tak já doufám, že v příštích letech dosáhneme většího pokroku při organizaci pracovních metod. Jedna z velkých výzev při budování železniční infrastruktury jsou doprovodná opatření. Co budeme dělat dál? Jsem rád, že po naší iniciativě a setkáním se senátorem Dýnem a předsedou kamerem deputáty panem Finným byl ratifikován dopravní protokol Alpské úmluvy. Toto by mohlo, mělo umožnit aby Evropská unie udělala to tež a já chci, pane předsedo, požádat, abyste na tomto pracoval. Proč je to důležité? Protože všechny alpské státy se zavázaly k určitým principům, což bude takový model pro e, doprovodná opatření. Na druhé úrovni mikroalpské regiony a práce na úrovni regionů se také rozvíjejí a musíme spojovat ty mezistátní alpské záležitosti s těmi interregionálními. A i monitra. Co se týče platformy Brenského koridoru, tak tady se e, pokračuje doufám, že se, nám že se budeme zaměřovat na doprovodná opatření. Pane předsedo, děláme spoustu práce v oblasti geologie, um, civilního inženýrství, financování, ale musíme více, se více věnovat takzvanému um, softwaru, to politickým věcem. To máme tři státy, pět regionů, mnoho firem, společností, mají různé zájmy uh, v těch doprovodných opatřeních, takže obrovsky důležité je začít vypracovávat nějaký model, který by umožnil trošku strukturovaně k tomu přistupovat. To je velká část toho, co si přejeme. A také, e, co se týče regulace železnic, tak podle no, stávajících pravidel bychom mohli mít nový tunel, který by uspořil 30 minut, a pak se za starou signalizací ten řidič musí fyzicky ujít 700 metrů a přepnout ten signál a tak to ztratíme um, obrovské investice, na, které jsme vynaložili na ten tunel. To je skutečně směšné. Takže někdo na to musí toto vyřešit a no, začít to řešit. Co se týče prací, které byly odvedeny. I já jsem se na, poučil ze Studentu 21 i um, um, komunikace. Já jsem se sešel se všemi starostmi a to Adiče Trentino a mnoz, mnohý, od, mnohé odpůrce těch projektů. Musíme se skutečně snažit dostat lidi na svoji stranu, protože důležité pro infrastrukturní investice je aby ta politické mateřství nebo otectví, otcovství tedy na začátku toho projektu, když je pozitivní, tak aby pokračovalo v čase a když ten projekt dospěje, jak si, mm, tak už eh, a začne nespory, tak už tam to, ta politická podpora není. Takže to je velmi důležité. Celkově byl to tedy rok plný výzev, čelíme jim, jsme, mm, plníme Eh, naše záměry. Projektové bondy a otázky, tyto otázky do budoucna. Včera v Rakousku, když jsme o tom hovořili o IEP, který podepsalo mm, úběr úvěr pro IEPB, eh, IAP již poskytlo přes 2 miliardy euro pro ten brnský projekt, tak bychom chtěli pracovat na, podle tohoto vzorce, abychom viděli, zda by se nám podařilo roz, eh, vypracovat koncepci projektových bondů. Pokud vytvoříme metodologii, tak bychom mohli dát k dispozici takové modely nebo vzorce, které by pomohly u jiných projektů, pokud budou finanční možnosti. Na závěr chci říci, jak stejně jako loni, chci um, poděkovat panu uh, Hubercovi z Evropské komise. Bez jejich jehož spolupráce by moje úkoly byly mnohem těžší. Děkuji, pane Coxy, a vítejte do mého světa železniční frustrace, pan Kančan, pan Kulmin. Takže prosím, další, kdo se hlásí, pan Kančan, dvě minuty. I think if it's project bonds, it's been answered. Pokud to jsou projektové bondy, tak prosím, jenom dvě minuty. Grazie Pat Cox per il lavoro che sta facendo, che è un lavoro... Děkuji <clears throat> panu Coxovi za jeho těžkou práci, ale neodpověděl jste na jednu otázku, kterou už jsem položil. E, na čem závisí ta pomalost toho postupu? Za prvé na nedostatku peněz, nebo e, záleží na problémech na těch jednotlivých územích, protože se tam lidé nedohodnou o tom, co chtějí dělat. Takže ten problém eh, nějakým způsobem se netýká Evropského společenství, nebo eh, na vině je malá pravomoc, kterou vy máte. No, to je první otázka. Druhá. Pokud by byly peníze, pokud by byly dnes peníze k dispozici, tak abychom mohli realizovat ty projekty podle vás. Existuje projekt Eh, pro území a projekt, který je eh, udržitelný, který je obhajitelný eh, podle všech územních principů sociálních a finančních. Protože mně se zdá, že my tady hovoříme o ekonomických možnostech, které máme tady v Evropě, a to je problém. Ale opomínáme problémy, které mají v těch jednotlivých zemích a na těch jednotlivých územích problémy, které jsou vázané na území. Čili ta otázka, jsou vaše pravomoce postačující, jste spokojeni s těmi eh, pravomocemi, protože příští týden my máme další eh, zasedání a všechno se to bude komplikovat. Děkuji, pane předsedo. Byla to velice zajímavé. A co jste nám řekl, pane Koksi. Ohledně vaší zprávy, vy jste tam zdůraznil dvě věci, které jsou důležité. Na jedné straně problémy vznikají, když projekt se týká několika různých států, několika různých regionů. Takže je třeba posílit tuto linii, je potřeba posílit i zdroje, které budeme mít do budoucnosti a je třeba eh, dát těmto projektům prioritu, protože to jsou projekty, které vytváří přidanou hodnotu. A můj dotaz je tento. Vy jste říkal, že jste udělali <clears throat> monitoráž finančních eh, nástrojů v rámci TNT. Zřejmě postupujete i podle pokynů. Poté, co jsem si vyslechla koordinátory, tak se ptám na následující. Vy si myslíte, že je dobré zvýšit počet prioritních projektů Pokud tento parlament by rozhodl, že zvýší počet projektů, že tam e, zahrne ještě další, tak jaký na to máte názor? A které projekty by Evropa měla podporovat? Vy jste říkal, že to existují ty přízezmě, pří, uh, hraniční oblasti, které by měly být lépe propojeny. Co my můžeme pro to udělat? Dále jste hovořil o nutnosti používat best practice, nejlepší uh, praktiky. To už my používáme. Uh, v tomto smyslu <clears throat> ale se dá, ptám na další. Co si myslíte o možnosti podepsat eh, smlouvy mezi Evropskou unii a jednotlivými státy, kterých se ty jednotlivé projekty týkají? Pan Kramer, dvě minuty. Ano, děkuji vám. Děkuji vám, pane Kokse, za vaši zprávu. Chtěla bych vás vyzvednout z pozitivního hlediska, protože vy jste skutečně hovořil o takzvaných doprovodných opatření, když se jedná o přeložení na železnici. to není zcela jasné, jak to víte vy, jak to víte já. Vždycky jsou možné projekty pouze tehdy, když jsou spojeny s doprovodnými opatřeními. Na jedné straně italská dráha škrtá sloty pro nákladní dopravu do Říma, do Neapole a to z toho důvodu, protože se soustředí na přepravu osob. Bůh ví proč. A za druhé, e, Itálii existuje skutečně velmi nízký poplatek za e, používání silnic. Z toho důvodu se to pro ně nevyplatí překládat dopravu z auta na železnici. My jsme hovořili o tom, že, železní, že nákladní doprava by eh, měla být skutečně zohledněna, ale v souvislosti se zavedením viněty. Vy jste hovořil o určité částečné eh, trati, která podle mého názoru asi bude ztracenou investicí. Já nestílím totiž eh, váš optimismus, který jste nám sdělil. Když jedu ze Štrasburku do severní Itálie, eh, tak eh, podél tratí, které jsou hotovy ve Švýcarsku, neexistují žádné přípoje ze strany Itálie, takže ta kapacita nemůže být vůbec využita. Apeluji na vás tedy v následujícím. My eh, pracujeme pro dopravní politiku a ne pro eh, stavební politiku. Jak na to nahlížíte vy? A když cena za to, že eh, budeme budovat něco, co nebudeme potřebovat, tak si myslím, bude vyšší než eh, to, co budeme potřebovat, tak si myslím, že je to skutečně problematické. Pane Kuhn, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, panu koordinátorovi eh, za intenzivní vyjednání, protože to je základní spojení mezi severem a jihem, které realizujeme v rámci těchto propojení. My jsme v konkurenci mezi jednotlivými eh, druhy dopravu. A eh, Janov a další propojení, Rotterdam, to je prostě jedno propojení a musíme se také zapojit na eh, Brenna a Brenna 2. Jak bychom mohli provádět financování? Pomocí refinancování, jak to dělají Švýceři. Mohli bychom se snažit snížit právě to finanční zátěž. Před eh, klimatickým eh, summitem v Doha bychom přeci měli skutečně se zabývat, eh, jak vypadají poměry mezi emisemi, mezi cenou, tak aby jsme se zabývali rozumnými investicemi. A má otázka zní, jak budete ten sever eh, skutečně kombinovat s dalšími projekty, ten 21 směr Skandinávie. To bude další důležitý transportní modus. Děkuji vám, pane předsedo, paní Kramerová. Pan Kramer, já děkuji vám za vaši přednášku. My jsme se o tom bavili. Vy jste jasně řekl, že prostě je to takový pečfek naše propojení železnicí. A ptám se vás, myslíte si, že je dobré vsázet na jednu prioritu eh, a neaktivovat třeba 100 takových eh, křížových spojení. My máme jedno jediné spojení, dejme tomu, mezi eh, Německém, mezi Českém, mezi Českém a mezi Rakouskem. Já si myslím, že bylo dobré prostě se zabývat celé celou řadou dalších propojení. My jsme za jednu tráť, která eh, spotřebovala celou řadu miliard, skutečně nedotáhli do konce. Ale pomocí tohoto spojení jsme zase odpojili jiná města, jako například Lipsko nebo eh, ta, ty regiony, mm, které jako například kolem Lipska, které leží mimo. Uh, ale vše se soustředí na Berlín, ale severně od Berlína je přeci další propojení, například eh, se Stockholmem přes Vadnemünde. Eh, proč prostě nehovoříme o těchto projektech? Eh, proč prostě musíme dělat objížďku přes Hamburg, která je další o 120 nebo dokonce více kilometrů. A jiné koridory startují právě ve Stockholmu a ne v Berlíně. Pan Cox. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane Jan, co se týče pomalého projektu pokroku, to je otázka, zda si řekneme, že eh, sklenička je poloprázdná nebo poloplná. Myslím, že je úspěch, že se nám podařilo přispěšit všechny klíčové hráče, aby investovali 2 miliardy euro v, během jednoho z nejhorších úsporných programů za desetiletí. To je velký pokrok pozitivní, já myslím, a já to tak prezentuji. Vzhledem k otázce um, výsledků této práce, já tady nemám teď tady kopii, ale můžeme um, práce Axel Gemenčov, Brennerban a regionálních um, asociací během um, výstavby, to je velice pozitivní. Já je nechci špatně citovat, protože teď to tady nemám před sebou. K ekologickým otázkám souhlasím s vámi. Měli bychom optimalizovat ekologické přínosy těchto projektů, především alpské regiony, kde ty opatření pro znečištění, um, tam se neustále porušují evropské standardy. Musíme rozvíjet doprovodná opatření o nic méně intenzivně než tu infrastrukturu. Jinak budeme investovat velice suboptimálně. A tato výzva bude politicky ještě obtížnější než vlastní výstavba infrastruktury vzhledem k protichůdným zájmům. Po, e, těch 41 kilometrový úsek v Rakousku Lauren Valley, tam je velice sofistikovaná infrastruktura. Je to velice krásná část Rakouska, je to obrovsky zajímavý projekt, stá spoustu peněz, ale úroveň integrace s místním prostředím je skutečně pozoruhodný a stálo by to za návštěvu. Paní Bilbao, k, um, k CF a prioritám. Já jsem sledoval rozpravu tady i v radě a jako koordinátor chci říci, že moje role je ten, kdo politiky mm, přijímá, realizuje, nedělá. Já bych se spíše usiloval o koncentraci eh, evropské přidané hodnoty než nějakou logiku eh, konečných výsledků, ale já jsem ehm, parlamentu dlouho a mám před Vánoci, takže mezi tím eh, to tím mm, s Santa Clausem a Eh, přidanou evropskou hodnotou. Tam je třeba, nevím, ideální Evropou je najít nějakou rovnováhu. Máme BTSE, evropské, rakouské a italské infrastrukturní společnosti, máme tam zástupce, kteří eh, reprezentují investice svých zemí a dobře spolupracují. Takže v tom brandském projektu je model, je to takový vzor, jak dlouhodobé projekty um, zakotvit do akceptovatelného rámce. Paní Lichtenberg, doprovodná opatření. Já chci říci, že plně souhlasím s tím. Říká tady celou řadu věcí. Abych to potvrdil, když se podíváte eh, mítné na v Itálii 11 centů za těžké zboží v Rakousku 68. To je obrovský rozdíl. Již to je skutečný problém. Jsou je tam velké rozdíly. A pokud toto je špatné nebo dobré, jak se na, na toho, jak se na to díváte, z těch rakouských vysokých nákladů na italské nízké, tak e, náklady na eh, naftu jsou nižší, protože tam jsou nižší daně. Takže racionální eh, vý, eh, volba bude pro ten bernský tunel, protože bude o 300 euro levší, levnější natankovat. Takže to je celá řada dobrovolných opatření vedle mítného a nebudeme poctiví, pokud budeme hovořit jenom o cenách mm, těch cest. Je to celé, daleko širší otázka. Pan premiér, um, k otázce švýcarských skandinávských spojení. Zdá se mi, že když se snažíte snažíme vysvětlovat, eh, propagovat tyto investice, Neměli bychom ztratit ze zřetele, že by to mělo sloužit široké veřejnosti a řešit ekologické problémy. A za třetí, být to ekonomicky udržitelné. Otázka, co týká otázky pana Kramera, můžeme dělat více malých sítí než ten takový velký třesk. No, tam není snadná odpověď, ale dovolte, abych se pokusil. Máme možnost volby mezi investicí a aktualizací, tedy včerejší odpověď na včerejší Evropu, anebo investovat cíleněji do budoucích výzev. A budoucí výzvy podle dat, které máme, je, že do roku 2050 um, objem nákladní dopravy stoupne o 80% bodů cestujících 50 bodů a chceme snižovat emise CO2 o 60 Pokud nebudeme používat železnice, jak to uděláme? To je kvadratura kruhu, proto musíme propagovat investice do budoucna. Severní přístup, tedy svět za na sever od Berlína. A to je bude další kolo těchto diskusí o inteligentních sítích, multimodálních koridorech. A ta představa Eh, eh, jaký projekt eh, v budoucnu. To začíná Skandinávie, končí na Maltě, dálnice po moři, železniční koridory, to všechno dohromady. Ta otázka byla implicitní nebo explicitní. A jak do toho vstupuje koordinátor? Role koordinátora je velice reálná. Je to trošičku takový, taková opatrná role vy nejste nějaký jako by konzul ze Starého Říma. Vy jste tam, abyste pomohli lidem spolupracovat, eh, překročit své vlastní tradice a komunikovat o těch projektech. Já tu roli vidím jako roli prostředníka. Snažit se podporovat intermodalitu, interoperabilitu. Mm, a tak to zůstane. By to mělo zůstat protože my jsme takový, takový olej um, do motoru, který má umožnit synchronizaci všech těch koleček, které v tom soustrojí. A to bychom měli zachovat do budoucna. Co bych ještě chtěl říci? Když Eh, lidé chtějí peníze, tak by tam měly být nějaké evropské podmínky. Konkrétně, když mi železniční společnost řekne, že už to tak dělá 100 let, tak já chci říct, mít možnost říci, pokud chcete mé peníze, tak to začnete od zítřka dělat jinak. Jinak riskujeme, že převládne setrvačnost. Tedy zda investujeme ze setrvačnosti nebo do budoucnosti aby, kdybychom tam měli trošku více podmínek, tak eh, musíme reálně, ne přes noc, ale postupně zavádět. To bych si přál, aby tuto možnost měl koordinátor, pokud by to bylo možné. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem. Děkuji, pane Cox. A nyní pan Sechy, který je koordinátorem projektu 23 a 19. Pane Seši, máte 10 minut. Uh, I have prepared a few slides uh, in order to support uh, my presentation, which... Připravil jsem několik připravil jsem několik eh, obrázků. Především co jsme udělali, jaké byly pokroky, které jsme udělali v těchto prioritních projektech? Já bych chtěla zmínit tři, hlavně propojení mezi Portugalskem, Španělskem a A Jsou to tedy ty prioritní projekty 1900, interoperabilita na Iberském poloostrově. A podívejte se, jak jsme pokročili v těchto projektech. Především v loni víc než 50 kilometrů eh, bylo za, zahájeno, práce tedy na těchto kilometrech byla zahájena, přestože jsme v krizi. Podívejte se na tuto mapku, je to dost jasné. Je to tedy Tour Bordeaux, což je nejdelší Eh, sekce železniční v současné době je tam vlevo. Potom vpravo je část Nim Mobili, což je sila zásadní spojení. Pak eh, další je Madrid, Barcelona, Lyon a Paříž. To je tak trochu zúžení, jako hrdla lahve. A pak se jedná o, o baskické kraje ve Španělsku. Můžeme být hrdí z toho, co jsme dosáhli vzhledem k tomu, jaké jsou eh, současné ekonomické podmínky. Co se týče PP19, ten eh, prioritní projekt 19, Alicante, Galicie a přístup k Atlantskému oceánu, tam byly vystavěny zase další sekce tratí, víc než 100 kilometrů eh, nových eh, tratí ve spolupráci s eh, Galicí a s Chirona Figueras. Dále jsme posílili nové spoje vysokorychlostních vlaků mezi Francií a Španělskem a zahájíme v dubnu roku 2013, čili za pár měsíců, zahájíme další výstavbu. Zatím je to o provizorní e, fáze. Je to velký projekt. Ten, te, tento projekt vlastně překoná historický, historickou překážku mezi e, španělským polostrovem a Francií. Dále eh, probíhá i výstavba eh, dopravního spojení mezi námořními přístavy francouzskými a španělskými. A dojde k, eh, k uskutečnění nových programů, které budou realizované na základě nových vypisovaných výběrových řízení, které se budou vypisovat v Bruselu příští týden. Uh, s úspěchem je budována propojení také s Portugalskem. Vy to vidíte, tu linku zelenou barvou vyznačenou, snad je to vidět. Jak to navrhla komise v Portugalsku a ve Španělsku, Španělsku, jak to navrhla komise, Španělsko a Portugalsko se dohodli. A ten eh, předchozí, upustili od předchozího plánu a přistoupili k postupnému budování propojení Eh, je třeba vzít potaz současná hospodářská omezení. A v současné době bychom měli překonat ten problém mezi tedy Španělskem a zbytkem Evropy. Bude se více využívat úroveň dvě Jedná se o operaci, která se týká Barcelony a Madridu ve Španělsku. Tam dojde k posílení vysokorychlostních vlaků a bude k dispozici další kapacita. V tomto projektu budeme pokračovat i příští rok. Jistě eh, v těchto těžkých dobách krizových Eh, s rozpočtem pro rok 2014 až 2020 musíme dávat pozor na zcela zásadní eh, problémy, které se týkají financování. O tom se hovořilo i během diskuze, kterou jsme měli. já bych to rád zdůraznil. Jistě si budete pamatovat, že před několika lety eh, jste mě žádali, abych předsedal expertní skupině pro revizi eh, tý. A tehdy padlo rozhodnutí, že tato skupina eh, bude opět funkční. A také se tak stalo. Měli jsme schůzi minulý týden, eh, minulý, umělé úterý. A <clears throat> ideálem bylo, abychom posílili činnost a abychom pochopili, kde to vázne, kde jsou jaké body, v kterých to vázne. A jak použít lépe veřejné finance, jak použít lépe financování z Evropy a jak je propojit s národním financováním. A soustředíme se hlavně na financování PP3 e z TNT. Jedná se tedy o partnerství eh, veřejného a soukromého financování. O tom se hovořilo i v následující fázi. Došlo, padly tam různé návrhy, především došlo k výměně názorů během konference, která byla organizována během dánského předsednictví, ke konci tohoto předsednictví. A my jsme soustředili naši práci v této skupině expertů na iniciativu Project Bonds. Jak vy víte, v současné době probíhá experimentální fáze. E, myslíme si, že výsledky budou úspěšné a je velmi důležité již nyní se snažit pochopit, e, které problémy by mohly vyvstát, kde by mohlo dojít k potížím kde by mohly vzniknout problémy jak v soukromém, tak v veřejném eh, prostoru. A bylo tedy zdůrazněno, že je tam ta hranice 20% eh, pro project bonds v tom eh, komplexním finančním balíčku. A těchto 20% možná je příliš rigidních, o tom se také hovořilo. A my jsme to předložili jak radě, tak komisi zcela pragmaticky my se snažíme eh, přispět i v tomto zcela zásadním, eh, v této zcela zásadní oblasti. A když se vrátím k tomu prioritnímu projektu 3, tak zde máme samozřejmě výhodu, že se můžeme poučit z tří partnerství, které už tady fungovaly mezi veřejnou a eh, soukromou sférou Tour Bordeaux, Perpignan Mim, v loni. Tam se podíleli i členové našeho výboru. Nimobilie je další. Budeme pokračovat i příští rok v této práci a budeme se snažit pochopit, jaké jsou zde eventuální možnosti. Aby poté, co bude odsouhlasen nový finanční rámec, tak budeme vědět eh, také jakbytné finance. Mezitím zde byly i eh, nové nápady. A například eh, víme, že potřebujeme projekty, které budou zajímavější, eh, zajímavější proto, aby soukromý kapitál eh, do nich šel, aby investoval. Pro tento typ investic jsme eh, pomýšleli na jasnější, lepší projekty, které by byly prostě zajímavější pro ty soukromé investitory a vysvětlili bychom jim, jaké jsou případné výnosy na středně dlouhou a dlouhou dobu tam by se počítalo s uživateli a s příspěvkem, eh, který by byl dán těmto železničním projektům. O tom se hovořilo i v předcházejícím období. A musíme jistě ocenit tento pozitivní příspěvek eh, těch železničních eh, příspěvku, financí a musíme je použít eh, jako eh, dílčí příspěvek k celkému objemu všech finančních nástrojů. Samozřejmě eh, to je třeba uvést do synergie i na regionální úrovni. Co se stane s PP3 a s PP19 v nejbližší budoucnosti? PP3 bude rozděleno do dvou částí, do dvou nových koridorů jeden, který směřuje k Atlantickému oceánu a jeden, který směřuje k, ke Středozemnímu moři. Z Agrizais se pojede vlastně až do Ukrajiny, až na ukrajinskou hranici. Specifické úseky, například Lyon-Turín, o něm se hovořilo, tak není třeba zapomenout, že to je vlastně Eh, dráha, která bude trvat 5000 eh, kilometrů, která bude dlouhá 5000 kilometrů a bude propojovat jich a eh, daleký východ Evropy. A patří tam i mediterální středozemní koridor. Vzhledem k španělským požadavkům, které, které vznesli Španělé před eh, už delší dobou, vzhledem k tomu, že se hovořilo ve Španělsku o takzvaném středozemní koridoru, dnes se o něm hovoří jako o evropském středozemním koridoru, tak eh, tam je a menší problém nežli v tom atlantském koridoru. Tam je třeba a v budoucnosti ten projekt vylepšit za nějaký rok. Eh, budou fungovat oba dva. Budeme se snažit eh, tedy propojit Portugalsko se Španělskem. Už došlo k velkým pokrokům, ale chybí, eh, ale ještě tam stále vystávají problémy, hlavně problémy spojené s rychlostí. Nejde ani tak o to, že by se na hranicích ty práce zastavovaly mezi dvěma zeměmi, jak baskické země, tak Španělsko, tak Francie spoluprací, ale v současné době Portugalsko bude mít určitě lepší spojení s Madridem a bude moci propojit se jak s atlantským pobřežím, tak se středozemím díky tomuto koridoru. Čili eh, do budoucna jsou ty perspektivy zajímavé. A na závěr, pane předsedo, A na závěr bych eh, řekl, jak budou vlastně tyto budoucí koridory fungovat. Hovořilo se o, o governance, co to je vlastně to slovo. To neznamená jenom to, co budou muset dělat koordinátoři. Oni tam budou mít svoji o, o, roli a budou se snažit řešit problémy, ale toto slovo znamená, že se musíme také pokusit lépe pochopit e, organizaci tohoto projektu. pokud chceme přistupovat plurimodálním způsobem, tedy tak, aby do projektu byl zapojen jak veřejná, tak eh, privátní struktura, tak je třeba, aby celá ta struktura fungovala. A pak jsou tady samozřejmě peníze. My jsme hovořili o Connecting Europe Facility. Eh, to bylo schváleno bez eh, velkých škrtů, ale musíme i pracovat eh, s finančními nástroji, abychom tyto eh, finanční nástroje mohli vylepšit, jako například Project Bonds. A nebo je třeba nových nápadů, abychom byli eh, efektivnější v používání peněz, které máme a které nikdy nestačí. Děkuji, pane předsedo. Takže dva lidé se přihlásili o slovo. Tři, Taky pane eh, poslanec Kramer. Máme 35 minut spoždění, takže dvě minuty pro každého. A děkuji, pane eh, předsedo. Pokusím se být stručný. Děkujeme, pane eh, Seky, za to, že jste sem přišel a že jste nám předvedl, přednesl vaší prezentaci. Je to zcela jasné. Ale chtěl jsem se zeptat na dvě věci, které se mi zdají být zásadní. Týkají se, spadají do vaší kompetence. Jedna se týká interoperability. E Interoperabilita se týká tedy uh, Iberského poloostrovu. Vy jste zodpovědní za tuto politiku. Španělsko má již s tím zkušenosti a má i úspěchy a podle mě to je už eh, jasná věc. Dalším problémem je ale i železniční železniční, jsou potíže na železniční trati. Je tam zcela nemožné se vyhnout různým zácpám, protože nelze se zabývat všemi problémy najednou. Čili ta, rád bych věděla, aby se nám něco řeklo o té interoperabilitě v těchto dvou prostředích, tedy v tom Španělsku a Portugalsku, vzhledem k tomu, že vy o tom hodně víte. A další otázka není kritická, je to jenom konstatace. V jak do jaké míry eh, je ten čas realizace věcí mezi Francií a Španělskem <clears throat> u těch koridorů atlantského nebo středozemního, eh, jakým eh, způsobem se pokračuje, co se týče času? Potřebuje se zrychlit nebo pokračují současně? Je třeba to tam zharmonizovat, protože se nejedná ani tak o různou eh, rychlost. Já to nekritizuji, já bych jenom chtěl vědět, jaká je situace. Doufám, že to bylo jasné. Pana Jála dvě minuty. A děkuji eh, panu Sekimu za jeho eh, prezentaci. Mám následující otázku. Vy jste nám ukázal tady mapku, nebylo to příliš jasné, byly tam vidět ty dva koridory, Portugalsko, Portugalsko středozemní koridor, ten to bylo vidět líp tak zhruba od Madridu, ale neviděli jsme eh, tu část z Teragony do Brasova, tedy směrem na jich. A tam já vím, že <clears throat> došlo k zásahu do interoperability. Tenhle ten koridor, tahle část toho koridoru byla vylepšena. Už to byl středozemní koridor, ale bylo to ještě posíleno. Od té doby, co vy děláte koordinátora, došlo k nějakým vylepšením? Předtím ano, předtím se tam zasáhlo u, u té trati Tarragona Valencia. V tom smyslu interoperability. Nám se jednalo také o alternaci mezi těmi jednotlivými tratěmi. A potom další otázka. A v dalším období 2014 až 2020 tak ta e, rychlo, vysokorychlostní trať Lisbon, Lisabon, Madrid je zablokovaná. A zdá se nám, že Portugalsko volilo spíše pro nákladní dopravu. My tady vidíme tady ten atlantský koridor, ale chtěli bychom vidět, jak to bude i pro, ty, pro ten druhý koridor, protože my jsme měli velká očekávání v tomto smyslu. A pak PP16. Vy jste ještě nebyl koordinátor pro PP16 a tehdy, ale měl jste mandát a věděl jste, eh, že komisař měl být informován o tomto projektu. Mohl byste nám dát eh, také zde informace o tom, jakým způsobem postoupil tento projekt, protože i tady máme některé starosti. Například eh, Nevíme, jestli tady jsou nějaké kontinuativní studie e, o tomto projektu. My se my to obáváme, aby tento projekt, aby tento projekt nebyl vyřazen. <clears throat> A pak, když se hovoří o koncentraci, tak v roce 2013 8 miliard investic do infrastruktury, do 30 projektů Eh, byla odsouhlaseno, ale ještě by se měla odsouhlasit další miliarda. To je normálně, když se hovoří o infrastrukturách, protože někteří říkají, že, že pár milionů do studie do tohoto koridoru by mohly, eh, mohlo podpořit další práce na jiných koridorech. Děkuji. Děkuji, pane profesore Siky, za zprávu. Já také budu stručná. Vzhledem, že v této diskuzi, na níž se musíme soustředit, u těch přezhraničních linií, tak zdá se, že ta prioritní linie číslo 3, která se týká Atlantského oceánu, kde se eh, kde se přechází přes baskickou hranici, tak tam máme problém na hranici mezi Francií a Španělskem. Bylo tady spousta polemiky, já nebudu opakovat, ale eh, jaká je pozice francouzské vlády? Došlo k nějaké schodě pro to, aby se mohlo pokračovat v práci na tomto úseku mezi Francií a Španělskem? Vy jste hovořil o různých finančních opatřeních, které budou nezbytná pro eh, realizaci těchto děl. A já bych se chtěla zeptat, vzhledem k tomu, že máme velmi obtížnou finanční situaci, nevíme vlastně, co se bude dít s Connecting Europe. Španělsko osekalo ze 40% své infrastrukturální projekty. Víte, zda realizace této prioritní eh, linky číslo 3 eh, bude trpět spožděním eh, oproti tomu, co se předpokládalo? A třetí dotaz. Jak se ptal pan poslanec Kosta, chtěla jsem se zeptat, zda vypracování nových projektů je právě ohroženo díky škrtům, které, eh, ke kterým došlo i na úrovni Evropské unie. Děkuji vám za tuto přednášku. Mám jednu otázku, týky spojení Madrid a Lisabon. Je tam určitá část tratě, eh, která již byla rozpracována. Je to normální evropská, evropský rozvor kolejí, protože Španělsko se rozhodlo pro tu normální a potom pozitivní externalities. Můžete říci, co to je v rámci nějakého konkrétního příkladu? A třetí půjď propojení z do Francie, ta jsou tady ukázána červeně a jedna z těchto dílčích tratí by měla být hotova v roce 20 eh, a druhá 2002. Jste optimistický v tom, že skutečně budou tyto úseky dokončeny, protože i Francie má problémy s financováním a když bude důležitější trať mezi Lyon Lyonem a Turínem, tak to nebude možné. Pan eh, Pokusím se být eh, stručný a zodpovědět vaše důležité dotazy. A potom možná můžeme pokračovat v této diskuzi i na soukromé úrovně. Takže interoperabilita Španělsko podle mě provedlo skvělou práci vzhledem k té těžké situaci a vzhledem k těm rozdílům, které tady byly. A vzhledem taky k těm různým rozvodům těch e, kolejnic. Samozřejmě, že problémy jsou i s jinými kolejnicemi, ale to vždycky je v té síti e, důležité. Tímto způsobem i Eh, tato napojení budou eh, stále stejná a budou moci existovat v Evropě. V Evropě to bude chtít tak 10 let, než vyměníme celou síť, ale ty nové, interoperabilní určitě. A s těmi, které již existují, hlavně s těmi nejdůležitějšími, eh, hlavně co se týče tedy dopravy zboží. Ty, co se staví dnes, ty se tomu budou snažit přizpůsobit. TNRS se také snaží o tuto interoperabilitu. I v této oblasti Španělsko eh, dosahuje výborný výsledku. A to všechno jsem řekl v mé zprávě. A jelikož máme málo eh, času, tak eh, jsem v prezentaci musel být hodně stručný. Pokud se týče tedy rychlosti prací, to je velice obtížný dotaz. Zdá se, že tady jsou tři eh, rozdíly v tom timingu, ale uvědomujeme si, že existují také různé přístupy, a to při mm, schvalování projektů, a to při eh, zahrnování těch místních administrativ, při eh, veřejném financování, hlavně ve francouzském systému. Fakt, že se pracuje jinou rychlostí v různých zemích, dobře, ale já jsem spíše optimista. tím také odpovídám na dotaz pana Gramera. Ta středozemní eh, část, nejenom, že ta nová linka bude operativní už od eh, příštího dubna, problém bude ním Montpellier. Tam dochází k určitému zúžení a v současné době jsme rozhodli, že budeme pokračovat v pracech. Eh, to samozřejmě není alternativa k jiném projektu. Já mám důvěru, že tyto problémy neomezí jiné projekty. Já věřím, že vláda najde finance, které jsou nezbytné pro oba tyto projekty, protože oba jsou považovány za prioritní a především se jistě vládě podaří i zapojit strukturu soukromou, jako tomu bylo v té, v té sekci Tour Bordeaux. Zůstávám optimistický v tomto smyslu. Ten středozemní koridor v té staré definici eh, paní eh, poslankyně Alajo Senderová, vy jistě víte, že Tarragona Valencia že byla, byl tento úsek velmi vylepšen a existuje nový projekt. Koridor by měl pokručovat k Algeciras. bude zatím, bude zatím jenom při pobřeží, ale důležité je, aby vůbec tento koridor směřoval směrem k jihu, aby eh, pokračoval eh, v možnostech toho, jaké jsou tam přírodní podmínky. I tam se pokračuje Lisabon-Madrid. Ten návrh, to řešení, které bylo navrženo, na něm se shodly obě vlády. Je to trochu jiné eh, řešení ve srovnání s předcházejícím návrhem, eh, kdy byl návrh tedy vysokorychlostní tratí mezi Lisabonem a hranicí. Tady budou eh, dvě kolejnice, jedna španělská a jedna evropská. A Eh, ta představa je, že tady bude tedy osobní doprava mezi Lisabonem a Madridem, která bude zrychlená tato trať a umožní také mm, uspořit investic. Eh, tito lidé dojedou eh, na hranici a pak by se nedělo nic, čili je potřeba, aby pokračovala ta trať i dál. Co se týče zboží, tak je důležité, aby toto zboží mohlo z portugalských přístavů putovat dál do vnitrozemí. Tyto přístavy mají velice vhodnou polohu, jsou vlastně nejzápadnějšími přístavy v Atlantickém oceánu, čili jsou nejblíž k přístavům v Panamě a tak dále. Ale pokud tyto přístavy nemají napojení na jednu tráť, která probíhá tím Iberským poloostrovem, tak tak potom eh, propojení s těmito přístavy by zůstalo pouhým snem. To, co se rozhodlo, podle mě bude realizováno včas a vy se podíváte na, ten, eh, na tu mapku, tak tam v té eh, středozemní části, ta mapa je dost detailní. Eh, části ještě, z části ještě musí být tato mapa vylepšena, ale peníze na tohle to již jsou právě díky smlouvě, která byla podepsána a bude možné bude možné užít tyto finance pro kohezi TNT a doufáme, že o ně nepřijdeme. Je to důležité i pro Portugalsko. Pro Portugalsko je to opravdu významné eh, vzhledem k současným těžkým podmínkám. Takže na závěr spojení mezi těmi baskickými zeměmi, mezi Španělskem, Francií, eh, Eh, to jsou spojení, která z evropské strany zaznamenala velké pokroky, ale je důležité, aby i jednotlivé země učinily kroky kupředu. Myslím si, že zakrátko zjistíme, že ta situace se zlepšila. A na, na závěr, pane předsedo, a to platí pro nás pro všechny, nemůžeme, eh, nemůžeme eh, dovážet zboží ze severu eh, přes Francii do Španělska. Je potřeba, abychom našli nějaké řešení, které bude dobré i pro životní prostředí. My budeme naléhat, budeme mít dobře na zřeteli zájmy jednotlivých vlád a jednotlivých zemí a v blížší budoucnosti se budu soustředovat hlavně na tuto část. A doufám, že e, brzy vám budu moci dát informace o nějakých pozitivních e, pokrocích, a ke kterým došlo, alespoň v té části PP3. To je ten projekt, který si vyžaduje eh, nejvíc pozornosti, protože ty ostatní už víceméně fungují a budou brzy zahájeny. Teď proběhne poslední výměna názorů s koordinátorem panem Savarem Projekt 22. No. A Dobrý den, pane předsedo, milí kolegové. Budeme eh, se zabývat prioritním programem 22. Doufám, že eh, ho uvidíme zde přes počítač. Bude to chtít pár minut. Bože, On a des problèmes d'interopérabilité. moi qui le, c'est moi qui le manipule Chacune là Oui, euh, mes chers collègues, ici. Takže, milí kolegové, jedná se o e, železniční projekt, jak vy jistě víte. Je to 3500 km dlouhý projekt, který propojuje e, východ se západem a který propojuje velmi staré historické sítě, které jsou e, mezi sebou velmi odlišné. A cílem je, aby se elektrifikovaly některé tratě 140 e, km a RS, a aby e, k této elektrifikaci došlo ve stejné době. Jsou tady tři větve, které jdou na východ a které jdou na sever. Na východ po Praze, potom uvidíte také jednu další větev, která jde eh, do, do Maďarska. To je ten prioritní projekt, který jste eh, odsouhlasili a odhlasovali. Čili nyní, eh, jak jsme postoupili v tomto projektu letos. Podívejme se na to, k čemu došlo. To, co je červené, to není ještě zrealizováno. To, co je zelené, to je prakticky dokončené dílo. A V České republice je trať až do Německ, k německé hranici, ty dvě větve jsou propojené, ale směrem na jich ta, eh, ta trať takto není. Bohužel tam eh, je to linie, která eh, prochází horami, je to směrem na Linec a tam zřejmě ta velká rychlost nebude možná, je to zřejmě linie, která bude jenom nákladní. Pak máme Vídeň, což je eh, úžasná nová práce. Je to skvělý příklad eh, intermodality, která je městská a zároveň eh, železničním uzlem. Je tam velice staré nádraží, které bylo původně terminálním nádražím z doby Rakousko-Horského impéria a dneska je obnovené a je to velmi strategické nádraží, které je dneska prochází, nádražím, kudy prochází, prochází e, doprava, je ještě neúplně funkční, ale je již to nádraží e, vyřeš, e, dostavěné. Existuje ještě jedna oblast, kterou musíme vylepšit, a to je u rakouských hranic, ale jinak ty práce se týkaly hlavně Bekešaba Košasa, tedy tam eh, té příhraniční oblasti s Rumunskem. A také tam ty práce už jsou téměř dokončené. Nejsou ještě úplně, ale zbývá ještě několik kilometrů, které musí být dostavěny. Je tam jenom jedna tráť, ale patří to do priorit. Co se týče eh, Rumunska, tak tam se hodně pracuje, i když oni trošku eh, obešli evropské priority, protože ta, ta osa Konstance um, a Bukurešť, ta uh, není ještě uh, dokončena. Hodně Rusorumuni uh, eh, zasadili o práci na uh, maďarské hranici. Jsou trošku Maďaři pozadu oproti Rumunům v této práci. velký, k velkým pokrokům došlo na té uh, ose jich a sever. Podívejte se na most přes Dunaj, to je v 19. století tam ještě na sebe stříleli kanonem, to byl způsob, jak se domlouvali. A je to takové symbolické mezi Bulharskem a Rumunskem je taky jiný most. Eh, tento most, který vidíte, bude intermodální, bude tam železnice a bude tam silnice. A já vám udělám, pane Kramere, malý dárek, protože vy jste se celé roky ptal eh, eh, na to, jak to tam bude. Čili to bude takový malý dárek. Čili jak vidíte, ta červená část, ta je velmi problematická. Nevím, jestli se nám podaří postoupit na této trati, protože Bulharsko jak jakož i Rumunsko dávají přednost té ose východ-západ. Bulhaři eh, ti se hodně snaží o ten eh, přístav Burgasu, ale dnes vlastně, vlastně podpořují i práce hlavně eh, na příštím koridoru. Komise udělala dobře, že tyto nové priority koncentrovaly. A oni se koncentrují na ten koridor, který jde směrem do Turecka. A to je dobré protože Bospor, tam se připravuje eh, tunel, tunel Turci tam tam uh, budují tunel pod Bosporem a to zřejmě úplně změní celkový, uh, celkovou dopravu. A tím se dostáváme do slepé uličky, uh, co se týče Řecka, protože uh, Řecko pokročilo v některých pracech, o tom budu hovořit později, ale uh, ale na sever Řecka dochází k slepé uličce, protože to je vlastně trať jed, z jedn, jednokolejná, která je, kde ten vlak jede maximálně 100 km v hodině, je to velice úzká trať a nikdo si nedovede představit, že eh, by to bez nějakých obrovských nákladů bylo možné rozšířit tu linii. Takže dnes tam vlastně vůbec eh, cestující nejezdí na té železnici, čili mezi Řeckem a Sofií tam vlastně není vůbec eh, železniční spojení. Je, to je tedy eh, stav těchto linek, to, co se udělalo od roku 2011 do roku 2012. Vidíte na tomto grafu, to je jiný způsob, kterým vám to vysvětluji, že prakticky z Drážďan do Konstanci, a to je červeně vyznačené, to červené eh, není zrealizováno, to, co je zelené, to je již vystavěno. Takže vidíte, že jsme postoupili hlavně v tom východním sektoru. U té Konstanci, u Burgasu jsme pokročili hodně. Velmi málo jsme pokročili eh, tam dole, tam v té sekci Arad tam jako na té hranici mezi Rumunskem a Maďarskem. A to jde až na řeckou hranici. Tam je tedy problém. Čili problém na té ose jich a sever a posílení eh, té osy sever a východ. Tam dochází k posílení, což je logické, protože země se chtějí otevřít eh, střední Asii. A k tomu dojde a tím pádem dochází k, vlastně k obměnění, geografickému obměnění našeho projektu. Je třeba počkat na to, co udělají eh, Turci, protože to bude velmi důležité. Nicméně to není úplně urgentní. Budeme pokračovat dál. Hovořilo se o governanci. Eh, to se týká dvou různých otázek. Na severo Eh, východě je Německo, Česká republika a Rakousko. Ti pracují dosti korektně, ale mají jednu, mají jednu potíž. Německo v současné době eh, má své priority a chce obnovit svůj klasický, chce obnovit svůj, svůj klasické sítě spíše než budovat nové. Což je problém v Drážďanech, protože Češi a Sasové mají mají studii, mají takový projekt o e, rychlém propojení Drážďan a Prahy. Zatímco Německo e, dává přednost tedy e, té ose sever jich spíše než té ose západ-východ. Takže Češi vlastně jsou trochu v izolaci, protože v současné době tam není tato priorita v Německu. Není to mm, lhostejnost, ale je to, mm, není to prioritní, aby se Norimberg propojil s Prahou a zdrážďany. Takže Evropská komise, vy víte, která mm, Rostok integruje do budoucích koridorů. My jsme o tom hovořili hodně. Rostok a Hamburg patří do těch koridorů a my doufáme, že eh, Němci pochopí, že eh, Praha je taky eh, přirozeným zázemím Německa a že musí taky přistoupit k posílení této východní osy. Co se týče eh, jihu, jižní a severní osy, mohli bychom možná eh, si představit určitou platformu. Eh, já zde vycházím z toho, co členské země požadovaly. Jsou čtyři ministerstva dopravy ze čtyř zemí a jsou historické eh, železniční eh, společnosti a jsou tady eh, administrátoři těch infrastruktur. Ty všichni patří do této práce koordina- koordinátorské a my také tam patříme, protože Labej vlastně se to na tom také podílí. A nedávno jsme i integrovali koridor číslo 7, který nyní také účastní našich schůzí. Během těchto schůzí co děláme? A my měříme teplotu v každém z těch jednotlivých zemích a snažíme se pochopit, jak to u nich vypadá. Ale globálně postupujeme eh, dvěma způsoby. Eh, ten první způsob je, že jsme vypracovali studie. Studie o o celku. A to je o celku těch prioritních projektů. A to je velice důležitý kapitál. My máme vlastně projekty a technické údaje o všech, o všech, eh, o všech tratích. Máme taky analýzu rizik a nákladů. Takže my víme, že jsou některé sekce, které nejsou nákladné, které mají mnoho výhod a naopak jiné, které mají velká riziko. A pak existují státy, které jsou velmi dobře zorganizované v pracích, ale třeba jsou mnohem méně eh, mnohem méně eh, vyvinuté, co se týče studií dopadu. Různá ministerstva eh, nás informují o tom, jaký, jaké mají jaké mají odhady budoucí dopravy, ale my v našem prioritním programu víme, jak, jaký bude mít tento program dopad. My se snažíme, eh, na druhé úrovni se snažíme eh, tlačit na jednotlivé státy, aby investovali do, toho, do této železniční sítě. Eh, na příští schůzi mm, budeme chtít, aby nám státy oddali finanční rozpočet na to, co je možné pro příští dobu a co je možné tedy financovat v železniční dopravě v těchto jednotlivých státech. Jdeme dále, máme tedy tady tento koridor. A co jsme mohli vidět? Viděli jsme i ty eh, přeshraniční sekce a to bylo, bylo velké překvapení. Velká potíž mezi Maďarskem například a mezi Rumunskem eh, nespočívá v tom, že by eh, ty dvě strany nebyly dobře koordinovány. Oni pracují spolu velmi dobře, oni mají výbornou skupinu, jak v Rumunsku, tak v Maďarsku. Ale problém je Schengen. 12 let očekávání pro některé, eh, některé eh, tratě. To je otázka, kterou lze překonat a tam se jedná právě o ty náklad, tu nákladní dopravu. My jsme tenhle ten problém eh, jas, objasnili. Hovořil se o těch studiích, teď to jenom tak probíhám, protože čas běží. Eh, k závěrům. Eh, k závěrům bych si dovolil být trochu osobní. Za prvé, dopady krize veřejných financích na nás, na nás dopada a taky třeba, aby jednotlivé státy byly pragmatičtější. To znamená, že spíše než eh, působit na velkých sekcích, je třeba jít politikou eh, malých kroků, možná skromnějších investicí do, eh, do sekcí, které potom jsou okamžitým pokrokem. Čili jedná se o například o interoperabilitu URTMS nebo třeba sekce, které nejsou e, příliš náročné finančně. To je takový první přístup, který by, mohlo, by se mohlo použít v této době. A druhá, druhá věc je e, snažit se investovat tam do těch projektů, které jsou již zralé. Čili e, dát přednost těm projektům, které jsou již dobře vypracovány a připraveny k realizaci. My jsme vytyčili tři prioritní osy pro příští měsíce, a to je technická interoperabilita, e, snaha e, snížit tedy e, ty zácpy, hlavně v, mezi Rumunskem a Maďarskem. Zřejmě tam bude potřeba vybudovat třetí tráť a nakonec soustředit se na, na technické problémy. Schengen to je jiná kapitola. A já bych si přál, aby Evropská unie zafinancovala trochu materiál. To je velice komplikované téma, už jsme o tom hovořili, ale je to téma, které by nám umožnilo pokročit v interoperabilitě, protože to tam patří, ten materiál. Takže to znamená, že je třeba obnovit celý ten park My máme vlaky z roku 1961, je, jsou velice pěkné, ale už nejsou tak úplně interoperabilní. Tak eh, dále vidím, že dochází k určité eh, deformaci geografické toho prioritního mm, projektu a to v důsledku tedy eh, to, té situace v Turecku. A pak existuje také situace na Balkáně. Ty breko, řekové jsou tak trochu v slepé uličce. Podívejte se na tu mapku balkánských zemích. Vidíte, že to je 1600 kilometrů. Dnes eh, je jasné, že většina eh, vlaků, které výjíždí eh, z Řecka, které směr, směřují do Evropy, tak nejedou přes Sofii, ale jedou jinou cestou. Přístup Přístup je tam velmi omezený, čili bylo by potřeba, aby eh, tyto státy z obou stran vypracovaly nějaký lepší přístup. Možná byste se tam měli podívat, k čemu dochází v eh, Vidin Kalafat, tam je ten most. Je to velice důležitá sekce. A to je tedy cesta, která vede k tomu mostu. Ten most je úžasný, ale podívejte se, jaká jednokolika tam vede. Je to na jihu od Sofie, teda ne, promiňte, na severu opravuje se A podívejte se, jakou cestou eh, se přibližují k tomu mostu, který bude spíše silniční než železniční, nicméně je to interoperabilní mm, velký most. Eh, a ty, ta území mají zájem na nákladní dopravě. Ale tento eh, projekt se týká nákladní dopravy, proto je potřeba integrovat tento program do koridoru. Eh, jakožto koordinátoru eh, cítím, že to je velmi důležité, protože já nevím přesně, jak se investuje do silničního provozu. Já se zabývám spíš železniční dopravou. Já tlačím na tyto investice. Čili já si myslím, že třeba, aby komise tady něco udělala, je nezbytné, pokud chceme Eh, se zabývat spíš geografií nežli technikou. To jsem vám chtěl říci, možná bychom mohl jít do detailu, ale myslím si, že to stačilo jako prezentace. Very much. Děkuji. Mám tady pět řečníků, dva minuty na každého, pan Kuhn, Lichtenberger, Kramer a Jala. Chtěl bych poděkovat panu Savarymu za skutečně jeho velmi angažovanou působnost. Je to geograficky náročné co se týče propojení severu s jihem. A navíc je to komplikované také politicky, protože nové členské státy mají komplikovanější finanční situaci, ale když slyším potom disonance mezi Českou republikou a Německem, tak mě to trochu zlobí. Má otázka se týká následujícího. Connecting Europe Facility znamená, že jsou stanoveny koridory s prioritními osami. Přijelo o moři, o středozemním moři, o propojení Budapešť Praha. A totéž by se mělo dít směrem do Norimberka jednotlivých směrnicích si myslím, že by bylo dobré také propojit přístavy na severu s přístavy na jihu. Z Drážďany do, z Drážďan do Rostoku, do Hamburku a ptám se, jak máte zapojeny eh, tato propojení přístavů. Jak topograficky, například dvojkolenost Praha, eh, do Drážďán, to je téměř nemožná věc, protože eh, tam eh, máme skutečně co dočinění s různým eh, rozchodem. Paní Solou, prosím, dvě minutky. Předsedu, já bych také chtěla poděkovat Savarimu za prezentaci jsem z České republiky, takže vás asi nepřekvapí, že se budu ptát eh, na to, co jste v podstatě zmínil, eh, to znamená na propojení Česká republika Německo. Vy jste zmínil eh, ten problém různých priorit, kdy ta německá strana samozřejmě preferuje spojení sever-jih, ale na druhou stranu Eh, pro nás je samozřejmě velmi důležitá osa východ-západ a pokud se někdy bavíme o evropské přidané hodnotě, tak si myslím, že jednou z nich je také překonávání železné opony, která i po těch 20 letech, pokud jde o dopravní spojení, podle mého názoru stále existuje. Eh, proto si myslím, že i ta role koordinátorů právě v takovýchto situacích je nesmírně důležitá, takže eh, i v tomto smyslu za vaši práci velmi děkuji. Chtěla bych se konkrétně zeptat na dvě věci. Jednak při tom spojení Česká republika, Německo. Ehm, víme, že existují vlastně různé koncepty, zda vést eh, spojení Praha-Norimberg nebo Praha-Mnichov. Jak vidíte tedy tuto, tuto záležitost, jaká jsou jednání? A druhá otázka, eh, propojení Česká republika, Rakousko, zejména v té eh, části České Budějovice, Linec, protože vlastně v rámci revize nařízení o TNT tento úsek vypadl z Core Network, takže bych se chtěla zeptat na váš názor, jak vidíte budoucnost tady této trati. Děkuji. Mrs. Lichtenberger, two minutes, please. Paní Lichtenbergová, dvě minutky. Děkuji. Krátce bych se chtěla zabývat eh, také tou první tratí mezi Prahou a Vídní a mezi Prahou a Lincem. Nesmírně mě těší, že existuje důležitý projekt, co má Raopan, který je zapojen do tohoto projektu, i když je spojen s určitými eh, potížemi. Chtěla bych se o tomto projektu zmínit. Eh, to by byla totiž tráť, která by byla nesmírně důležitá jak eh, platní, tak pro osobní přepravu. Je to spojení také mezi severem a jihem. A tento region je navíc hospodářsky velmi dobře na tom. A potom druhá část, ta se týká Brna, výbor pro dopravu navštívil Brno a my jsme se seznámili s projektem, který není zcela jednoznačný a který je velmi druhý, drahý. To je eh, projekt, který se týká přemístění brněnského nádraží. A eh, potom rakouská hranice Praha Vídeň a maďarská hranice. To je další takový palčivý bod. Existují tam určité potíže. Jak na to nazíráte vy? Myslím si, že by to bylo velmi důležité jako dílčí tráť, hlavně pro dopravu mezi třemi zeměmi, Českou republikou, Rakouskem a Maďarskem. Děkuji vám. Paní Ajla, dvě minutky. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych srdečně poděkovat panu Savary. Forma de coordinación que puede servir de... Vy jste hovořil o eh, té platformě koordinátorské, která by mohla sloužit jako model pro další budoucí koridory ta studie, ty studie a e, veškerá práce, která se tam vypracovává na této platformě ve spolupráci s ministerstvem a s různými operátory, kteří se starají o <clears throat> infrastruktury, mění nějakým způsobem národní projekty, nebo to všechno zůstává jenom na evropské úrovni. Je třeba, aby to bylo na evropské úrovni, jak se ta koordinace mění to by bylo důležité pochopit, zase to týká tedy také těch národních eh, programů. A ráda bych také věděla, <clears throat> a z toho propojení mezi Prahou a Lincem, které existovalo v PP22, eh, to bylo vlastně vyškrtnuto, takže už tam není Connectivity Europe. A ta PP22 se vlastně mění jenom v dopravní koridor. A podle mě proč? Eh, není tady zájem o tedy osobní dopravu mezi Němci a mezi Čechy? Jak to tam je? Mluvíme také o čtvrtém balíčku železničním, proto se to ptám. Děkuji vám, děkuji vám za vaši zprávu. Mě to trošičku udivuje, jak to vypadá v České republice? Je tam pět projektů. Norimberg, Praha, Drážďany, Vídeň, a potom také Polabí, potom eh, dálnice směrem do Vítně a potom by mělo dojít k přemístění nádraží. Já si myslím, že Češi mohou nebo musí stanovit eh, priority, protože nemá cenu skutečně eh, eh, financovat pět takovýchto projektů a to musí rozhodnout Češi, protože kritizují spojení eh, mezi Norimberkem a Prohou, které nemá prioritu, ale já si myslím, že bychom se měli podívat i druhým směrem a Češi by měli dávat určité priority. Já se ptám pana Savaryho. Stuttgart Stuttgart 21. To bylo nádraží, které bylo finan, nebo má být financování, nebylo financováno z EU. A jak to vypadá s Českou republikou, s Brnem? Asi to financování by mělo být jasně vyřešeno. Musí se jasně říci, zda tam bude existovat spolufinancování nebo ne. Já si myslím, že když se Brňané rozhodnou pro něco takového, tak musí být jasné eh, financování takovéhoto projektu. A je třeba říci, zda to bude teda vyloučeno nebo nebude vyloučeno s financování. Děkuji. Děkuji. Um, jsme prošli um, všechny koordinátory a ještě prvé teď se mluvilo o jízdních kolech. Takže můžete reagovat na tyto otázky, prosím. Vy vykládáte si to, co se děje mezi eh, Čechy a Němci jako nějaká opozice, nějaký střed, tak to není. Eh, koordinátoři eh, vidí, že ty dvě země nemají stejné priority. To je všechno. A takže logicky Eh, Němci chtějí spíše tu osu eh, Berlín a jich Německa jako první prioritu a nechtějí investovat do nových infrastruktur. To je jejich postoj. A když říkám Němci, tak myslím na federální stát. Ale pak je tam e, Sasko a Sasko jako kraj si přeje posílit e, vazbu na Prahu a na Drážďany. Takže jak my jsme na to odpověděli? Mm, já jakožto koordinátor e, když eh, Sasko řekl, já chci udělat studii, ale německý stát mi nedá ani centim. A Češi řekli, ano, my bychom eh, kofinancovali tu studii, ale ne úplně. Takže eh, Evropská unie bude financovat a náhle se pokročí na tomto projektu, který bude dost drahý a Začali jsme trošku jako naléhat na federální stát německý, aby když to neudělá hned, tak aby eh, přistoupil na vypracování této studie, i když ho nebude financovat eh, je potřeba, aby pochopili, že oni jsou federální stát, který má co dočinit také jedním ze svých regionů, to je Sasko, a také s jedním evropským státem, a to je Česko. Eh, je to docela komplikované, protože Němci mají dvě hypotézy. Jedna ta je trošku taková rozmělněná, protože říkali, my uh, budeme dělat vysokorychlostní vlaky, takže teďka nebudeme dělat nic. No tak to je takový způsob, jak nedělat nic. Já <clears throat> jsem nestratil dů... ještě naději, že e, můžeme realizovat i relativně nízkonákladové mm, práce, například e, přechod u Shendingu, e, pan Kramer jistě ví, o čem mluvím a doufám, že se nám podaří vypracovat alespoň studie na tyto drobnější práce. Teď k tomu dotazu Linz eh, Praha. To je velmi jednoduchý dotaz. Ty dva členské státy se shodly na tom, že to je dobrá linka, ale je velmi drahé eh, ji přestavit tak, aby byla v Norvě z PP2 ta by se musela postavit nová trať, aby mohly zde vlaky jezdit s 40 kilometrovou rychlostí a proto tato linie nepatří do koridoru. A ty dvě, dva české státy řekly, že nemají chuť investovat, protože řekli, eh, a to je linie, kde eh, cestující budou, tam se jezdí Eh, takovou rychlostí 70 eh, km v hodině. Možná se tam bude jezdit 80 eh, km v hodině, ale dvě země se dohodly, že tam nebudou stavět tu rychlo, vysokorychlostní tráť, ty koleje. Na tom se ty dva státy shodly. Takže já si myslím, že my jako Evropa k tomu nemáme co říct, že nebudeme polemizovat s tímto názorem a je třeba jejich názor respektovat. A co se týče rakouské strategie, paní Lichtenbergová, vy to přece znáte. Eh, oni eh, mají svůj jasný názor na vídeňské nádraží. Oni chtějí dělat eh, z Vídně křižovatku mezi jihem a severem a západem a východem. Vy z Innsbrucku samozřejmě nevidíte pro sebe žádnou výhodu, ale to si rozhodly národní autority. Oni se rozhodli, že že teď nepůjdou. Čili pro Polsko je potřeba ještě potom udělat koridor k Baltik, Baltu a pak je strategie eh, Rakouska, Graz, Koper a čili Terst a Koper. Čili to, co my slyšíme z těch ministerských jednání, toto jsou jejich strategie prioritní. Co se týče té platformy koordinační, já tomu říkám takto, říkal jsem, že to je eh, celkem skromná záležitost, ale funguje to dobře. Eh, účastní se těch schůzích 30 až 40 lidí, scházíme se na jeden a půl dne, eh, je, funguje to dobře. Někdy upřímně si myslím, že se nám daří vést velmi úzký dialog se členskými státy. A to je velice dobré, protože se na těch, trans, eh, na těch přezhraničních eh, železničích dobře dohodneme. A pro nás je to obohacující, protože my vlastně působíme ve třech. Eh, DG Regio, DG Tran a BI. A BI. Samozřejmě, že je důležité aby tady bylo i DG Regio, protože se nejedná jenom o koordinaci mezi členskými státy, ale také koordinace různých nástrojů. A jelikož ten dialog je konstantní a je stálý a umožňuje nám e, řešit e, a odpovídat e, té dané zemi, když přijde s nějakým problémem. Okamžitě můžeme říct, jaká je postoj DG Regio, jaký je postoj Evropy a tak dále. Co se týče European Connecting Facility, tak si myslím, že to je koncepce, kterou bychom měli hájit. Proč? Protože nám umožňuje <coughs> použít peníze do politiky dopravní. A je třeba tady přecházet k železniční dopravě, to by se všichni řekli, když to z DG Regio, tam vlastně se podporuje hlavně silniční provoz. Je třeba ale také, aby jsme dali pozor na tom, jak jednotlivé čínské státy umí odpovídat na pobídky. Ne všechny státy toto dokážou. Teď k tomu mostu přes Dunaj. E, myslím si, že si nemusíme dělat starost se silničními cestami, pane Kramere, ale to, co je problém, je ta cyklistická stezka. Je to ještě trochu chaotické. Vy jste chtěli cyklistickou stezku a budete ji mít. Vy jste tak uh, strašně naléhal, až jsme s tím souhlasili, že ji dostanete. A bude to i něco příjemného pro všechny sportovce. Takže, milí kolegové, to je to, co jsem vám mohl říct k tomuto PP22. E Takže i nádraží v Brně ještě. To nepatří do PP22. E Nepřímo. V každém případě eh, ti Češi nikdy nehovořili o tomto projektu. Je to velmi jednoduché. Oni mě o tom nikdy se nezmínili a nikdy ani nechtěli přímo eh, tento projekt nějakým způsobem eh, posílit. <clears throat> I například Vídeňské nádraží bylo velice málo financováno z evropských fondů. A to nádraží v Brně, ty české autority projevily jenom eh, dvě starosti, a to spojení s Norimberkem a s Drážďanem. A tam byli velmi přesní a to samozřejmě na to se mě ptali, ale o tom brněnském nádraží nepadlo slovo. Děkuji vám. Děkuji, tím se dostáváme k těm mm, k uzavřením jednání s pěti koordinátorů. Všem jim děkuji za jejich příspěvky a také děkuji všem vám, pro ty z vás, kteří tady ještě jste. Teď se dostávám k poslednímu body a omlouvám se panu Robertu Zilmu, protože jsme asi o 30 minut, máme 30 minutové spoždění přes moji snahu, aby um, všichni dodržovali čas, tak tady musím přiznat určitou porážku a dohoda o, mezi EU a Moldavskou republikou. Děkuji kolegům, kteří tady ještě jsou. Toto eh, dohody o společném leteckém prostoru byla podepsána v červnu v rámci externí mm, letecké politiky. Je to takzvaná komplexní dohoda o leteckých službách má přednost před přísnutními ostatními mm, ustanoveními, které existují mezi jednotlivými státy a Moldavskem. Tato dohoda otevření trhu, co se týče pravidel a kapacit na recipročním základě. Tedy touto dohodou Moldavsko a EU vytvoří společnou letecký, společný letecký prostor mm, v oblastech týkající se bezpečnosti a, a tak dále harmonizace s evropskými standardy a implementace těchto pravidel v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a tak dále. EU a Moldavsko e, budou, um, ty aerolinky mohou fungovat, budou moci provozovat přímé lety bez cenových omezení a um, počtu letů. Také je tam rámec um, takzvaným um, odstraňování překážek evropských leteckých společností do Moldevska. Tato dohoda vede, povede k větším příležitostem eh, pro cestování a bude mít ekonomický prostor pro obě strany. Moje zpráva doporučuje, aby výbor schválil závěry zavření této dohody. Avšak další postup souhlasu parlamentu musí být pozastaven vzhledem k procedurálním problémům, které vyplývají ze změn zavedených radou v návrhu rozhodnutí. Tyto změny zacházejí za um, um, smlouvy a měly by být o, korigovány. Problémy podobného druhu se objevily na začátku um, už na začátku tohoto rohu mm, v případě jiné dohody, to byla zpráva mm, paní Dekao. Komise v důsledku toho podnikla kroky vůči proti radě s cílem zrušit toto rozhodnutí a parlament vstoupil eh, a podpořil ji. Mohlo by to trvat delší dobu mm, než v minulém případě a očekává se na mm, výsledek soudního sporu dělením eh, sou, eh, sou hlasu parlamentu. Nebudou negativní důsledky, protože z právního hlediska je to důležité téma, ale již to provizorně funguje od podpisu té dohody. Takže v podstatě je všechno pozastaveno, máme doporučení, ale budeme čekat na výsledek toho soudního sporu. Pan já se omlouvám, omlouvám pana Marinesko, který se věnuje volební kampani v Rumunsku a jménem pana Marinesku chci prezentovat jeho stanovisko. Dohoda předpokládá postupné otevření trhu, co se týče přístupu a kapacit na recipročním základě a vyt... Pane Kuhn, já toto velice oceňuji, že to děláte za pana Marinesku, ale já myslím, že nemusíte opakovat všechno, co už řekl pan Zíle. Prosím, můžete to zkrátit. Na závěr je, že souhlasíme s panem, s názorem panem Síle. A eh, eh, my, myslím, že funkční eh, teď společný letecký prostor je důležitý pro uh, projekt Open, pro Open Skies. Já jsem chtěla ještě něco říct, ale myslím, že souhlasíme, že to je rozumné v rámci hm, dohod sous, sousedství. Pan kamramr, protože paní Lichtenberg musela odejít. Já řeknu, že souhlasíme, jenom krátce. Pan Pulgary, doufám, že máte stejný postoj. Ano, pane předsedo. Já chci pouze poděkovat panu Zelemu za jeho zprávu. Tato eh, dohoda je důležitá v tom, že umožňuje dokončit to, co postupně budujeme s pomocí parlamentu, totiž prostor, společný letecký prostor mezi EU a jeho sousedy. Um, jak řekl pan Zile, znamená to lepší přístup k trhu, eh, liberalizaci služeb a lepšení podmínek, za kterých Ehm, evropské společnosti a moldavské společnosti fungují, co se týče životního prostředí, bezpečnosti a tak dále. Dobrá dohoda. Ehm, my ehm, vnímáme záměry zpravodaje, aby to parlament eh, odsouhlasil, to vítáme. Evropský parlament také Mm, pomohl mm, nebo podpořil komisi v co se týče toho soudního sporu. To není o podstatě té smlouvy, ale obsahuje to institucionální problém, který eh, takto řešíme. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí rady a eh, zástupcí členských států, co se týče podpisu této dohody, je v rozporu se smlouvou. kde se jasně říká, že rada schvaluje podpis a uzavření těchto smluv podle článku 218. Takže my jsme to dali k soudu, abychom Mm, skončili tuto špatnou mezinstitucionální praxi. Něco k tomu chcete dodat, Roberte? Děkuji všem kolegům, že chápou situaci. Také já vám děkuji. Nemám žádné další body. Chci připomenout, že další schůzka proběhne 3. prosince v Bruselu v 15 hodin a děkuji i tlumočníkům. Ještě jednou děkuji a přerušuji schůzi.